La séance est reprise. A pokračujeme v naší dnešní schůzi. Nyní se dostáváme k hlasování a budeme hlasovat o Evropské agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci EU OSHA. Je to zpráva našeho kolegy Jence Gajera. Máme mnoho pozměňovacích návrhů a vítám intenzivní činnost naší kolegyně, která přemýšlí o přemístění této agentury ze Španělska do Burgonska. Burgundska. Víme, že burgundský vévoda. Španělka, ale samozřejmě ono to závisí na kompetencích našeho parlamentu a nezávisí, takže pozměňovací návrh 243 musí být prohlášen za nepřípustný. Je to pozměňovací návrh 243. Takže první pozměňovací návrh číslo 26 ke článku 1. Ten má logiku s celou řadou dalších pozměňovacích návrhů. Cílem je soustředit do jednoho hlasování en blok pozměňovací návrhy o zrušení týkající se toho článku. Konečná logika směřuje ke zrušení agentury. Takže pokud získáme většinu pro zrušení agentury, tak určitě získáme čas, ušetříme čas, ale navrhuji, abychom hlasovali en bloc o všech pozměňovacích návrzích, jejichž cílem je zrušení článku, protože mají stejný účel. A potom se podíváme na pozměňovací návrhy, které se týkají těch odstavců a podčástí. Tam už to budeme řešit případ od případu. Uvidíme, pokud hlasování o všech těchto bodech budou půjdou všechny stejným směrem, tak potom tedy uvidíme, jak se vyjádříme. Navrhuji tedy, abychom blok nyní hlasovali o všech pozměňovacích návrzích týkajících se článku o zrušení. Jestli chcete zrušit články, tak zvedněte ruku, prosím. Pokud nechcete zrušit články, články, tak zrozvedněte ruku. Děkuji. Opačný názor. Zdrželi se, nevidím, že by se někdo zdržel. Takže všechny pozměňovací návrhy o zrušení článku jsou zamítnuty. Budeme to takto brát. Pozměňovací návrh 29 je stažen pana Negresku. Teď tady máme pozměňovací návrh 31, paní Montel. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Za, zamítnut. Pozměňovací návrh 32 o zrušení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 33 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 34. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 48, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 54 je zastažen, 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 2, 2, ten je stažen. 56 pro, proti, kdo se zdržel, je přijat. Kdo se chce promlu- promluvit, vyjádřit, pane Fernandezi. Vidím, že je jedna kolegyně, která předkládá pozměňovací návrhy stále stejné. To jsou pozměňovací návrhy paní Montel, které se vš... Takže nebylo by rozumné o nich hlasovat en blok, pokud by to bylo možné. Ano, já za chviličku tento návrh předložím. Za malou chviličku vám toto navrhnu protože všechny vaše hlasování jsou stejná. Takže 58 je přijata. 59, kdo je pro? Proti? Prosím, omlou pan předseda. 56 byl přijat, tak 57, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 58, pana Sarvami s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 59 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 60, takže v této fázi vzhledem k výsledkům, které jsou všechny stejné ohledně těch návrhů o zrušení odstavce nebo části odstavce, navrhuji, abychom nyní považovali všechny návrhy paní Montel za zamítnuté. Asi jsme se na tom shodli. Takže 61 za těchto podmínek je zamítnut, 62 také. 63 taky, 64 taky, 65 rovněž, 68 je zamítnut. Posměňovací návrh 3 nyní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 69 zamítnut, 70 taky, 71, 72 stažen, 73 zamítnut, 74 stažen, 75, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Je přijat. Pozměňovací návrh 76 je zamítnut. 77 odpadá. 78 je zamítnut, 79 také, 80, 81, 82, 83 zamítnuty, 84 teď 84 odpadá nebo ne? takže protože ty tři byly přijaty, tak odpada 85 zamítnut, 86 také, 87 teď. Ten ano, o tom musíme hlasovat. Takže kdo je pro? 87 proti. Kdo se zdržel je zamítnut. 88 zamítnut, 89 teď. 89, kdo je pro? Proti. Zdrželi se je zamítnut. 90 odpadá, 91 zamítnut, 92, 93, 94, 95, 96, 97 odpadají. 98, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. 99, 100, 101, 102, 103 zamítnuty, 104. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 105, 106, 107 odpadají, 108 taky, 109 zamítnut, 110 zamítnut, 111, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnout 112, zamítnout 113 také, 114, 115, 116, 117, 118 také. Pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. 119 zamítnut, 120, 121, 122 odpadají, 123 také, 124 zamítnut, 125 také, 126 rovněž, 127, 128, 129 teď, kdo je pro, proti, a kdo se zdržel, je zamítnut. 130 odpadá, 131, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 132, 133 odpadají, 134 padá, 135 taky, 136 teď kdo je pro, proti, zdrželi se, odpada 137, padá 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 140. 5, Předseda se přerušuje. Omlouvám se. 151. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Další odpadají 160, 161, také 162, 163, 164, 165, 166, 167, 8, 160, 171 teď. Kdo je pro? Proti? Je přijat.

Osto. Takže přejdeme přímo k 192. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je přijat. 203. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je zamítnut. 218. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnut. 225, kdo je pro, proti, zdrželi se, je zamítnut. 227, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 229, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 231 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 233 pro, proti, 232 totéž jsou zamítnuty. 242, kdo je pro, proti, zdrželi se, odpada. 245 pro, proti, zamítnut. 248 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, je přijat. 256, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut 262 pro, proti, zdrželi se, zamítno. 265 pro, proti, zdrželi se, zamítno. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 271. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítno. 274. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítno. 270. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 284 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 285 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 288 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 292 pro, proti, zdrželi se, je zamítnut. 304 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Teď se dostáváme k bodům odůvodnění. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? O, ověříme, zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut. 14 hlasy proti 18. Teď pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se je zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 13. to je chyba třináctka, takže pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 16. Pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. Pozměňovací návrh 17. Pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. 19. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Číslo 21 pro, proti, zdrželi se, přijat. Posměňovací návrh 22 padá, 23 také a 24 také. Teď pozměňovací návrh 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Teď o celém textu budeme hlasovat. A je zde nějaká oprava kterou musíme provést. Omlouvá se předseda. Hlasovali jsme se o trojce a tím pádem musíme opravit hlasování o čísle 75. Takže to berte na vědomí a teď, se, budeme, teď budeme hlasovat o celém takto pozměněném textu elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 30 hlasy proti dvěma. Takže blahopřeji zpravodaj Jensi Gajerovi. A teď budeme hlasovat o dalším bodu. A tím je agentura CDFOP. Paní eh, Montel je opět předkladatelkou řady pozměňovacích návrhů jejíž cílem je zrušení agentury. První pozměňovací návrh se týká nadpisu, takže pokud budete hlasovat proti návrhu paní Montel, tak tím budeme e, znamenat, že všechny návrhy paní Montel týkající se obsahu článku lze považovat za zamítnuté výborem. Doufám, že proti tomu nic nevidíte a že to odpovídá vašemu přesvědčení. Takže k nadpisu či, e, pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Návrh 9 byl zamítnut a všechny návrhy na zrušení paní Montel byly e, zamítnuty, ať už se jedná o odstavce, články nebo části odstavců. Pozměňovací návrh 2, kde je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. Návrh 32, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl zamítnut. 33 43 pro, proti, zdržel se, návrh byl zamítnut. 45, kde pro, proti, zdržel se, zamítnut. Pozměňovací návrh 49, kde pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Trojka stažená, návrh 50 odpadl, 51 s ústním pozměňovacím návrhem pana Sarvami, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 52 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 4, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 67 ale čtyřka byla právě přijatá, takže ten vlastně e, odpadá, jakož i 68. A nyní od, návrh 5 pro, proti, drželi se, návrh byl přijat. A nyní 149, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Návrh byl přijat. 150 odpadla. 163 pro. Musíme hlasovat o návrhu paní Montel 150. 150. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl zamítnut. 163 pana Sarvama. Kdo je pro? proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 6 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 209. Kdo je pro? Proti? zdrželi se? Návrh byl zamítnut. 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. A nyní body odůvodnění. Pozměňovací návrh číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl zamítnut a závěrečné hlasování k celému textu bude probíhat elektronicky. Předseda se omlouvá. Promiňte. Pozměňovací návrh 11. Ten je jenom lingvistický, takže 12, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout, 13, pro, proti, drželi se zamítnout. Pat, 14 odpadá, 15 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 16 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 21 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 1 pro, proti, návrh byl přijat, 20 pro, ten odpadá. 19 odpadá rovněž, 22 pro odpadá. 24 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. A 27, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl zamítnut. Takže závěrečné hlasování elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat 30 hlasy pro, 2 proti k blahopšaji zpravodaji panu Gajerovi. Omlouvám se. Děkuji, pane předsedající. Já mám jenom takovou krátkou poznámku. Já díky vlastně tomu, že docházím na budget, tak jsem se naučil ve francouzštině počítat. Mně to vždycky to quatre vant vždycky dělalo problémy, ale díky pozměňovacím návrhům paní Montel eh, jsem zlepšil svoji francouzštinu, protože vždycky čtete ty návrhy podrobně a je to taková moje další lekce. Ale chtěl bych dát na... Nous avions un problème de traduction, mais nous n'avons plus de problème de traduction. Oh, okay, it was excellent speech. Uh, I want to say only, only this that... Já k tomu chci dodat pouze následovné. Paní, eh, pozměnící návrhy paní Montel. Já si chci zlepšovat angličtinu, ale teď se učím počítat francouzsky a ta čísla na nich mi záleží já e, vím, že se slovo 80 různým způsobem interpretuje, ale pokud by někdo mohl vysvětlit paní Montel, že podává hloupé pozměňující návrhy a že se to musí všechno zvlášť e, mazat. Co je to za práci? A pak ještě návrh vám a sekretariátu jestli byste si mohli s paní Montel promluvit o těchto pozměcích návrzích, aby už ta, to hrání, ta hra, ten falešný volejbal mohli skončit, protože tady tím maříme čas a ty pozměcí návrhy i tak se ruší. Takže to je konkrétní návrh eh, poslat někoho ze sekretariátu za paní Montel poděkovat jí za iniciativu, že se takto snaží, že všichni známe francouzská čísla, ale jinak to můžeme s tím skoncovat. Merci. Ano, takže předáme asi ten vzkaz paní Montel. Není tady někdy? Ji tady vídáme, pan Maňka. Děkuji, pane předsedo. Já chápu kolegu pokud se toho chceme zbavit, tak všechno má svůj smysl a pravděpodobně se to počítá někomu do statistik, jak je poslanec aktivní, takže nejlepší řešení by bylo, kdybychom nepočítali neschválené návrhy a v budoucnosti bychom jich asi neměli tolik, ale toto je otázka k diskusi, protože všechno má nějaký praktický smysl. Děkuji. Alors, je ne sais pas si ça compte dans le rating. Nevím, jestli se to počítá do ratingu, ale možná ukazatele výkonnosti nás tlačí k určité optimalizaci a tady ty úkony optimalizace mohou vést až ke směšnosti. A je to nákladné, protože je potřeba všechno překládat, pochází to z připomínek našich zpravodajů o ostatních sekcích a všechno má své náklady. Takže Možná nám je chce říct kolegyně něco o duchu těch pozměňovacích návrhů. Mně když jde o ten nápad, tak já už jsem to realizoval, já už jsem se za paní Monte vydal a e, ono já mám ten pocit, že bych se měl o to podělit, i když je mě to trošku trapné, se musím přidat. E, nevím, jestli když to uděláte po druhé, tak to možná skončí a ono taky paní Monte brzy přestoupí do parlamentu své země, takže možná je proto si snaží si zlepšovat statistiky, nevím. Každopádně opravdu by bylo lepší, kdyby se to už neopakovalo, protože ono je to takový hloupý pocit. Omlouvám se. Já bych chtěl říct jenom, eh, stručně bych chtěl vyjádřit naději, že se to všechno za dvě minuty skončí. A potom on opravdu, to asi záleží na tom ratingu, jak říkal kolega Maňka, je asi problematické ty počítat ty předložené pozměňovací návrhy, protože to je zase další práce. Uh, takže bych opravdu byl eh, rád, kdybychom nikoliv jako parlament pouze nepočítali čísla, abychom je poskytovali těm ratingovým agenturám, protože tam mám trošku pocit, že některé frakce tohoto parlamentu by potřebovaly tedy eh, určitý podnět k tomu, aby takto nepostorkovali. Předseda má samozřejmě pravdu, ty návrhy o viru, zrušení, ty můžeme, ty se překládají relativně snadno, ale pokud to jsou návrhy ohledně textu, které jsou, tak se to dostává třeba někdy do desítek tisíc a vlastně opravdu to může být potom v rámci těch statistik velmi nákladné. Takže upře, pan Tarán ještě. Já bych jenom chtěl kolegu upozornit na skutečnost, že všichni z nás platí cenu za demokracii ve Francii, takže hlasujme o nich raději zde, než abychom my to museli snášet ve francouzské sněmovně. Je pravda, že právo na předkládání pozměňovacích návrhů je nezadatelné právo, ale stejně jako u ostatních věcí, nemělo by se zneužívat a mělo by se jaksi používat dobré voli. Náš sekretariát tedy, který mm, je velmi snaživý se kontaktovat paní Montel, už ji kontaktoval a paní Montel chtěla, aby výbor pro rozpočet pochopil, do jaké míry jsou tyto agentury drahé, nákladné pro Evropskou unii. Takže příště bychom mohli vyslat určitý vzkaz a to, že chápeme, paní Montel, že je to drahé, ale co je ještě nákladnější, tak to je předkládání množství pozměňovacích návrhů, které se musí překládat, poskytovat všem poslancům a tím ztrácíme čas, nabíráme spoždění a když chceme zablokovat parlament, tak můžeme využít tu, ten proces těch mm, vlastně inter tak dále. Takže děkuji kolegovi za to upřesnění, které zde uvedl. A pokud paní Montel by častěji přišla sem do výboru, tak možná bychom s ní o to mohli promluvit přímo. Což... Ale je to dobré, když můžeme takto volně vyjádřit, co cítíme, jak ty věci vnímáme. Nyní přejdeme k Evropské nadaci pro zlepšování životních a pracovních podmínek Eurofond. Paní Montel zase byla tak aktivní jako u těch prvních zpráv, takže zase soustředíme všechny ty návrhy na zrušení eh, článku do jednoho hlasování en blok a návrhy o zrušení paragrafu a jeho část, jejich částí, potom budeme řešit případ od případu. Takže pozměňovací návrh 21 odhlasujeme a potom to budeme tak považovat, že soustředíme unblock všechny ostatní návrhy v tomto smyslu paní Montel. en sachant que le deux est un amendement irrecevable. Et je vous prie de le noter. Alors, sur le 21, qui est pour Takže 21, kdo je pro, proti a kdo se zdržel? takže jste rozhodli o osudu dalších pozměňovacích návrhů paní Montel, návrhu na zrušení. Takže přecházíme k pozměňovacímu návrhu 34. 4 pana Sarvamy, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Dva je, dvojka je stažena, 37, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Po 36 je stažen, 37 odpadá, stejně jako 40. 41, kdo je pro 41, proti, ano, padá také. 42 také, takže číslo 3 návrh teď pana Gajera. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 53, ten odpadá, před trojka byla přijata. A přejdeme posměňo, přímo k posměňovacímu návrhu Číslo čtyři. Zdá se mi. Pozměňovací návrh čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. Pozměňovací návrh 136. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. Pozměňovací návrh 160 pro, proti, zdrželi se, je přijat. Pozměňovací návrh číslo 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, je přijat. Pozměňovací návrh číslo 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, je přijat. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. A přejdeme nyní k bodům odůvodnění. Pozměňovací návrh číslo 8 a 9 padají. 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut pozměňovací návrh 11, 12, 13 padají. Pozměňovací návrh 1 pana Gajera pro, proti, zdrželi se, pro, přijat. 14 odpadá, 15 také padá. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat a o celém textu, tak to v pozměněném budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva je přijata 30 hlasy proti dvěma. Blahopřeji zpravodaji Jensi Gajerovi. Není tady žádný převod, takže nemusíme hlasovat opat o bodu 15 pana Tarána ani o případné zprávě paní Meje, takže tím pádem je hlasování ukončeno. A pokud nikdo nežádá o slovo, tak nyní poza, přerušíme schůzi a budeme pokračovat v 16 hodin této části bude předsedat. Ten z vás, nebo ta z vás, kteří chtějí, který chce předsedat, já se omlouvám, ale musím bohužel dnes večer odcestovat do Paříže, protože tam mám další úkoly zítra ráno. Takže přerušuji schůzi do 16 hodin. Congratulations.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 Vážení kolegové, je propose de... navrhuji, abychom navázali. Náš předseda pan Artui se s námi musel rozloučit, několik místo předsedů se také omluvilo. abych, takže začneme v, tomto v této sestavě eh, toto veřejné slyšení o financování evropských strukturálních a investičních fondů a o vztahu mezi těmito a dalšími investičními fondy. Takže první dostává slovo zpravodaj pan Fernandez. Prosím, pane Fernandezi, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, je mi naprostou ctí, že nám předsedáte vy a nyní budu hovořit portugalsky. Já osobně se domnívám, že strukturální fondy a fondy politiky soudržnosti, fond pro regionální rozvoj, fond pro rybolov a námořní otázky, prostě všechno, co patří mezi obchodní a asociační dohody, tak tyto fondy jsou zcela zásadní a je třeba je rozlišit od fondů finančních nesmíme zapomínat na hodnotu těchto fondů. Je to opravdová výzva, protože je třeba zajistit, že experti budou schopni nám říci, zda s tímto stanoviskem souhlasí. To znamená odlišit investiční fondy Evropské unie a fondy typu svěřeneckých fondů. Myslíme si, že cílem je lépe využívat strukturální fondy. A otázka zní, jak aniž by se měnila povaha těchto fondů, ať už se jedná o fondy strukturální nebo finanční nástroje, jak zlepšit interakci mezi těmito fondy, to znamená strukturálními na straně jedné a finančními nástroji na straně druhé. Strukturální fondy, fondy politiky soudržnosti, musí nadále e, mít svůj prostor a význam a všechny fondy nejsou stejné povahy. Například někteří kolegové mi říkali, že v mojí zemi, v Portugalsku, třeba není dost strukturálních fondů na investování, na, na financování investic. U nás v Portugalsku strukturální fond slouží především podnikům, eh, ekonomice a nejsou prakticky vůbec využívány na výstavbu infrastruktury. Taková je zkušenost, kterou jsme učinili v mojí zemi. A proto v tomto rámci se využívají finanční nástroje mém úvodu vidíte, že rovnou vlastně začínám otázkami. A chci se zeptat, zda ve strukturálních fondech, například v fondech ESI, uvažujeme o integraci jednotlivých cílů třeba programu Evropa 2020. různé programy, jako Tvůrčí Evropa nebo ekologické programy, již mají své vlastní financování. A teď otázka zní, zda neplýtváme, jestliže nebo zdá tedy e, řádně využíváme tyto fondy, protože musíme mít na paměti, že jednotlivé programy mají své vlastní prostředky. Také pozorujeme, že musíme zlepšit využití fondů eh, ze strany malých a středních podniků. A to proto, že řada podniků i naši spoluobčané nevědí, že existuje velký počet podniků, které využili strukturální a investiční fondy a obecně získali prostředky z Evropské unie. A je třeba také říci, že je velmi málo přeshraničních projektů. Jak navýšit počet přeshraničních projektů, které jsou zásadní třeba pro energetickou unii? A jak pokročit a lépe využít tyto nástroje a strukturální fondy pro tento účel? A pak máme ještě jeden problém. My jsme proti zeměpisné koncentraci. A fondy ESI musí také sloužit politice soudržnosti. A jak toto zajistit? To znamená zajistit lepší komplementárnost, která bude brát v potaz ovšem také místní realitu, protože vidíme, že využití fondů se hodně liší podle zemí, podle regionu a je potřeba brát v potaz specifika místní situace. Někdy je komplementárnost dobrá věc, ale možná by bylo dobré počítat třeba s nějakou výjimkou nebo pobídkou v rámci příslušné legislativy, aby politika soudržnosti byla lépe využívaná. Nevím, kolik minut mám k dispozici, pane předsedo. Kolik času budete potřebovat? Dobrá, takže ti děkuji a budu pokračovat portugalsky. Takže hovořil jsem o té komplementárnosti. Musí tedy brát v potaz místní specifika. A v minulosti tomu tak nevždy bylo. Třeba konkrétně, co se týče toho, co dělala Evropská investiční banka, když vybírala projekty. A já mám tento problém. Nejmenší projekty. Jak zahrnout nejmenší projekty? Evropská investiční banka v podstatě je ochotná financovat až, ně, až větší projekty. A přitom existují i malé projekty, které mají veliký vliv třeba na populaci. A myslím, že je škoda, že Evropská investiční banka neuvažuje o financování i těchto malých eh, projektů. Takže takto já jsem vás chtěl trošku eh, na úvod vyprovokovat. Děkuji za odvedenou práci, je to práce užitečná, a na závěr se chci zeptat, co plánujete? Eh, co se týče alokace prostředků v boji proti klimatickým změnám. Podle našeho názoru je to horizontální cíl. A e, teď dochází k přeskumu e, druhého FC a otázka zní, zda nástroje, které jsou užitečné pro ekonomiku a které e, podporují růst, tak jestli tyto nástroje jsou ekonomicky udržitelné. A jestli by nebylo potřeba, aby tyto investice byly odečteny od, defici, jaksi od výpočtu, nebo aby se nezahrnovaly do deficitu. Takže tolik z mé strany. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Fernandézi, za úvod ve formě otázek i jisté obhajoby, protože za těmi otázkami je určitá výzva nebo obhajoba. A nyní přistoupíme k jednotlivým řečníkům a budeme eh, doufat, že celkově jak si vznikne odpověď na otázky položené zpravodajem. Takže první má slovo pan Erik van Breska, eh, ředitel eh, z DG Regio v Evropské komisi. Prosím, máte slovo. Uh, thank you, chair. Thank you. Děkuji, pane předseda, a děkuji i panu zpravodaji a děkuji zároveň za poznání, za pozvání. Děkuji vám všem, všem pánům poslancům. Samozřejmě, že já se necítím z to zodpovědět všechny otázky, které pan zpravodaj položil, ale navrhuji následovné. Nejdříve krátké zhrnutí, kde se nacházíme v implementaci těch strukturálních fondů, pak se podívat na to, jak jsme se z toho poučili a přijít s určitými náznaky toho, co by se do budoucna mělo změnit a pak pár slov o komplementaritě, synergii mezi strukturálními fondy. To myslím, bude zajímavé pro vás a zejména ten Evropský fond pro strategické investice, jak ten do toho zapadá. Tak úvodem. Jak na tom jsme? Eh, kam jsme došli. Musíme rozlišovat mezi dvěmi typy programů. První typ, to jsou ještě z toho prvního programovacího období rok 2007 až 2013, které se nacházejí ve stádiu postupného uzavírání, končení, takže tam členské státy už předložili um, ty dokumenty, eh, které se týkají závěrky a tak dále. A tam už jsme schopni usledovat, že většina členských států dosáhla 95 50% um, míry využití. No, na jedné straně to extrému pak máte Řecko a na druhé Chorvatsko a tam je to nižší z jednoho eh, jednoduchého důvodu eh, Chorvatsko vstoupilo do EU teprve eh, v polovině tohoto období, takže nemělo čas vše vypořádat. A rovněž implementační data z pohledu toho, čeho bylo dosaženo. Tam je to rovněž zajímavé a přitom poměrně optimistické. Členské státy jsou povinny podávat zprávy, kde vše dají do kontextu e, s fyzickými výsledky a dosaženími. 1,2 milionu pracovních míst vzniklo. To je jeden hmatatelný indikátor a da 15 milionů dodatečných e, domovů rodin má přístup k širokému pásmu díky těmto strukturálním fondům. A nyní už máme programy za současné programovací období, tedy to už je období od roku 2014, zatím to máme podchyceno do roku 2015 a tam už to není tak optimistické. Když se podíváme na výdaje z rozpočtu komise a to váš výbor dobře ví. V roce 2016 tam jsme nedosáhli našich eh, předpokládaných cílů. Ale dobrá zpráva je, že když se podíváte na situaci v terénu, tak zjistíte, že vše zrychluje. A to mm, velice působivým způsobem. Totiž v tom smyslu, té, mm, toho výběru těch projektů. Tam jde o to, aby určité projekty dosáhly na to další stádium a dostali se komisi na stůl. A nyní, co jsme se s té o tom hovoříme, tak máme projekty s celkovou hodnotou 1,8 miliard eur. A ty už byly eh, z toho vybrány, takže to by odpovídalo té alokaci, ale zároveň vidíme, že máme obrovské rozdíly mezi jednotlivými českými státy. Některé už jsou ve velice pokročilém stádiu, jiné naopak ještě zaostávají, takže tam rozhodně některé státy mají co dohánět, aby zajistili, že zrychlujeme a že ta implementace, to provádění těch programů bude probíhat řádně. Důvody pro takovéto spoždění. Jeden z hlavních, a to je jedno z ponaučení do budoucna, spočívá v tom, že legislativní rámec byl přijat poměrně pozdě. To bylo až v polovině prosince roku 2013, což vedlo k tomu, že nové programy začínali se spožděním, takže další kolo, když už bude po roce 2020 rozjeto, tak tam se tomu musíme vyhnout. Protože pak se ta spoždění nabalují. Další věc, na níž nám záleží, je, že ten nový legislativní rámec se mnohem více soustředuje na jakost, nikoli pouze na mm, Eh, ten, ty početné, ty statistické údaje, což znamená, že všichni žadatelé o platby musí odvést mnohem více práce. Takže tam jim to logicky trvá trochu déle, než dosáhnou na ty investice, než jsou schopny komisi předložit něco přesvědčivého k proplacení. A v neposlední řadě, a to zde chci zdůraznit, celá řada legislativních změn nás až tak neuspokuje. Například automatické pravidlo eh, toho eh, zneplatnění bylo z dvou let změněno na pět let, takže to nedává členským státům možnost ty investice rozjíždět v příslušném horizontu. A pak ještě máme úzká hrdla v členských státech z pohledu administrativní výkonnosti, takže máme často fronty těch projektů, které nikdo není schopen zpracovat. Co to v praxi znamená? Pro nás jednou z priorit na rok 2017 je spolupracovat a pomáhat zejména těm členským státům a manažerům programu, kde jsme svědky toho pomalého postupu. Takže monitorujeme situaci navíc a e, snažíme se podporovat budování kapacit po administrativní stránce velice konkrétně a zlepšujeme i prognostiku v oblasti plateb. Protože to, co parlamentu prezentujeme, se zakládá na údajích, které dostáváme z členských států a my je musíme patřičným způsobem vyhodnocovat. A pak ještě, a my jsme to i zveřili online, je otevřena datová platforma, kde můžete ve skutečném čase tu implementaci v terénu monitorovat. Tam jde o to, abychom byli schopni vyvinout jednak mm, takový prvek soutěživosti, tu peer pressure, a jednak i transparentním způsobem poskytnout všem informace, jak se s těmi prostředky nakládá a jak se situace utváří. Jaké jsou naše představy do budoucna? Jak víte, komise právě spustila iniciativu tzv. reflexe nad budoucí, budoucností Evropy a i budoucnost financování evropských iniciativ. A to komise rozjede v druhé polovině června. Tam komise předloží určité scénáře do budoucna i když nečekáme, že ten legislativní rámec nebude navržen před rokem 2018, takže tam rozhodně ještě je to poměrně vzdálený cíl. Doufáme, že dostaneme bohatou zpětnou vazbu jak z řad veřejnosti, tak i poslanců a že Evropský parlament jako spolu legislator nám pomůže utvářet nový tvar toho nového programového období. Jedno z základních premis je zjednodušování toho systému. Zdá se, že v určitých oblastech jsme to přehnali. A nyní si musíme dát na čas a soustředit se na zjednodušení té legislativy tak, abychom snížili zátěž na manažerech programu a zároveň poskytli více flexibility. Je jasné, že je to něco, čím se chceme řídit ve všech ohledech. Ale otázka zní, do jaké míry dává smysl opravdu přistupovat ke konkrétní modifikaci toho systému řízení, protože slyšíme z určitých míst, že to sdílené řízení se netěší až takové popularitě. To u určitých programů platí a nejsou s tím spokojeni programy manažeři, ale zase zavést úplně nový systém by rovněž asi narazilo na problémy, než by si na ně příslušní činitele zvykli. Tedy nevím, zda má cenu reformovat. Ono někdy se říká, nejlepší reforma je žádná reforma, tak abychom mohli počítat s tím, že členské státy a i jejich úřady, které se tím zabývají, znají ta pravidla čímž můžeme vše provozovat na základě rollover, čili přenášet určité věci dál do toho dalšího období. Ale to je ještě věc nedořešena. Což mě přivádí k poslednímu bodu, totiž synergie s jinými nástroji. Zde na úvod chci říct jedno. Kombinování s jinými unijními finančními nástroji, včetně eh, s fondem EFSI, už možné je Nicméně, když vezmeme v potaz, že nařízení o strukturálních fondech bylo přijato a sepsáno ještě než FC vůbec existovalo, máme celou řadu různého, různých typů mixu, které v současné době možné nejsou to je důvodem, proč jsme přišli s takzvaným návrhem omnibusu v té oblasti. Tam se počítá s dodatečnými možnostmi kombinování a doplňování se těch různých fondů, protože jedna ze záležitostí, kde jsme u EFSI svědky, je kde v určitých evropských regionech se EFSI implementuje s velkými obtížemi, z důvodu přehnaných rizik. A my přicházíme s návrhem prokombinovat strukturální fondy s EFSI a ty strukturální fondy by vstřebaly eh, ty takzvané počáteční ztráty. Čili ta nejriskantnější část by EFSI nemusela být financována. Máte otázku? Dobrá. Já už za chvilku končím ještě dvě, tři věty k tomu. Byli jsme překvapeni negativním přístupem jak parlamentu i rady u této konkrétní záležitosti. Protože jak ve výboru Regi, tak i na radě byla ta úvodní spontánní reakce při nejmenším vlažná, pokud si ji tak mohu dovolit popsat, protože chápali jsme to tak, že návrh komise byl nahlížen jako hm, příliš nakloněný Evropské investiční bance a EFSI a příliš kritický vůči strukturálním fondu. My jsme se velice vynasnažili, probrali jsme si to, vysvětlili jsme si to a jsme si jisti, že i na straně Rady, i na straně Evropského parlamentu ladí návrhy komise s tím, jak si to ty instituce představovaly. A záleží nám na tom. Opravdu protože chceme, aby ta nová možnost kombinovat ty zdroje financování zafungovaly co nejdříve a chceme, aby vše už mohlo být dohodnuto a přiklepnuto do konce letošního roku. Opakuji, u nás nejde o to, abychom eh, řešili problém EFSI na úkor některých dalších fondů. Ne, my chceme, aby každá obtížná doba měla svůj zdroj financování a včetně veřejných financí a rovněž i každý region, který by v opačném případě třeba k EFSI vůbec přístup neměl, protože soukromý investor by ten region považoval za příliš riskantní místo k investicím. Ale díky našim změnám to bude rovnoměrněji rozděleno. Děkuji vám za pozornost. Uh, merci. Děkuji. Pane pan Bresko, dovolte mi jen jednu takovou osobní úvahu, která nesouvisí s fondy. Myslím se, že, si, že musím změnit brýle, abych přečetl tu vaši tabulku, tak se mi zdá, že z mého místa bych potřeboval spíše lupu. Tak možná příště by bylo dobré, kdyby to bylo trošku čitelnější. Pokud prezentujete tabulky, které jsou nečitelné, tak ty možnosti jsou omezené. Doufám, že pan Fernandez najde v té vaší prezentaci nějaké odpovědi na ty své otázky. Já osobně jsem je tam neviděl, ale třeba se mýlím. Nyní dávám slovo panu Davidu Škorňovi. Omlouvá se pan předseda, že špatnou výslovnost řediteli pro odpovídajícím za dohody o partnerství na Ministerstvo pro regionální rozvoj v České republiky. Takže prosím, máte slovo. Ladies and gentlemen, uh, dear colleagues, <clears throat> Mr. Chair, Mr. Dámy, dámy a pánové, kolegové, chci vyjádřit vděčnost za pozvání, že to zde mohu vše vysvětlit a děkuji i rozpočtovému výboru ve své prezentaci se budu snažit za pochodu jakoby odpovídat i na otázky, které byly zneseny. V první řadě si myslím, že je důležité zdůraznit, jakou úlohu eh, fondy soudržnosti plní i v terénu a rovněž jak si představujeme jejich implementaci do budoucna. My se domníváme, že fondy ESI opravdu splňují eh, tu angažovanost implementovat eh, ten výkonnostní rozpočet, tedy výkonnostní přístup k rozpočtu a je to klíčový aspekt i pro růst EU a pro nové programování a přizpůsobování se změnám. Myslíme si, že je třeba e, krok po kroku pokračovat a jedná se i o dobrý e, způsob, jak řešit růst dokonce i v krizových obdobích se zdálo, že se jednalo opravdu klíčový nástroj. A politika soudržnosti, jak víte, je už dobře zavedena, ale chceme všem připomenout, že charakteristické je pro ní, že opravdu je v terénu viditelná, přispívá k evropské integraci. Have a little technical trouble with, uh, yeah. Okay, good, good. Uh, we think that... Domníváme se, či rádi bychom upozornili na změny, k nímž skutečně dochází výsledkem politiky soudržnosti na všech úrovních, nikoli pouze díky konkrétním výsledkům, protože ty výsledky přinášejí svůj dopad a plní ten účel. Ale samotná politika zároveň zlepšuje i veřejnou zprávu, strategické plánování, uvažování, posiluje horizontální i vertikální partnerství, což vlastně nebyly ty původní zamýšlené cíle pravděpodobně, ale pro nás se jedná o velice signifikantní záležitosti, již díky ní dosahujeme. Abych eh, vše uvedl do kontextu, tak tady máte konkrétní údaje. První obrázek, tam vidíte konvergenci regionu, českých regionů a eh, používáme jako měřítko HDP per capita. Takže vidíte eh, rozdíl mezi 2004 a 2014 a rovněž o 3% nižší nezaměstnanost a rovněž i z důvodu toho, že 34 vládních eh, investic pochází z fondu ESI, takže to zlepšuje konvergenční míru České republiky. A nyní ještě podpora projektu a pár údajů. Tady na této mapě vidíte, jak se zlepšuje počet projektů, jak je jich stále víc a jak i ta alokace je stále rovnoměrnější z pohledu roku 2008, pak 12 a 16. Vidíte, že v roce 2016 máme téměř 36 miliard eur a 32 tisíc projektů. Další slide tady má příklady eh, výsledků a dopadů eh, na jeden pohled. 100 tisíc nových pracovních míst například vzniklo, stovky eh, cest, železnic a tak dále, což je nádherná externalita i pro ostatní země, zejména protože jsme v podstatě ve středu Evropy, takže jsme se stali lepší transitní zemí. Pak máme zde počet malých středních podniků, vzdělávací příležitosti, školská zařízení, k tomu klidně ještě řeknu více později a zároveň jsme přijeli s určitými letáčky, um, brožurami, ty najdete u vchodu, takže prosím, poslušte si, tam se rozhodně dozvíte víc. Tady máme jeden příklad malých středních podniků, o nich se si podělit. Tam je důležitá informace, totiž ten efekt mm, té pozitivní nákazy eh, politiky soudržnosti mezi odvětvími národní, regionální ekonomika, ale jak na tom slajdu vidíte, eh, ono se to pozitivně šíří i na celou skupinu Vysegrádskou a pak ještě na tu starou patnáctku. Naše studie to opravdu prokázala a dokazuje, že politika soudržnosti má pozitivní efekt na všechny unijní ekonomiky. Například HDP eh, staré 12 se zvyšilo o 4 a eh, díky politice soudržnosti například ve Vyšegradu máme 6 mm, miliard eh, eur pro ty staré evropské země, což je 70% toho, co oni investují do toho rozpočtu. A v některých zemích ty země v podstatě s toho mají dokonce i víc. Máme tady celou řadu pozitivních externalit, například vodní hospodářství, doprava, snižování emisí, energetická úspornost a tak dále tady si myslíme, že opravdu ten efekt toho, že politika soudržnosti působí nikoli pouze tam, kde se ty projekty realizují, ale i jinde v těch starých členských státech je nad veškerou pochybnost. Tady některá zjištění jsou až ex post, ale některá už sledujeme průběžně, takže komise možná ještě má i další statistické důkazy toho. A jak to v současné době vypadá v České republice? Pár statistik, která zde budou relevantní, a já budu pokračovat v podstatě konkrétněji eh, k tématu, který už zmínil kolega obecně. Máme 83% eh, je rozjeto potřednictvím výzev, takže tam mám 530 těch výzev, které opravdu byly spuštěny. Máme mm, 68,2 předložených žádostí a ty schválené k 22. dubnu bylo 78 tisíc a tam se zrychluje vše desetiprocentní mírou od výzvy ke zvolenému projektu, takže ta křivka opravdu už vypadá slibně. Pár slov k těm programovacím obdobím jak se nám vyvíjejí. To se tady asi opravdu musí zmínit, protože když porovnáváme eh, ta programovací období to minulé a současné, tak bychom se nikam nedopracovali, když porovnáváme něco, kde už ty podmínky jsou jiné. Opravdu zde nastala reforma těch politik, máme nová nařízení i nová hm, měřítka. Takže máme nové prvky, například eh, elektronické eh, podoby a rovněž eh, je třeba přijímat nové záležitosti, například tu podmíněnost. A to jsme naplnili do roku 2016 a to úspěšně. Pak ta e-koheze, to je pro nás rovněž nové. Tématická eh, soustředěnost, to nám působí na implementační úrovni nové problémy, protože teď máme více pravidel jak eh, alokovat mezi tematickými cíly nové integrované nástroje, některé finanční nástroje, které mají nové eh, podmínky a pak ten proces designace. V Česku je v podstatě eh, nový, jediný operační problém, tak, program, tak tam jsme to zvládli, ale pak ještě máme i systémové změny. Ono to je asi krok kupředu, ale ta reforma tomu napomáhá, ale tím, že je složitější, tak si s tím musíme radit a ty různé úrovně ještě těch pravidel, jak se s tím vypořádat, to bude třeba zlepšit. A pak ten klíčový okamžik, který pravděpodobně má vliv na celou politiku soudržnosti, a to je míra legislativy a těch vodítek, eh, doporučení, zvyšila se, jak vidíte, dvojnásobně s rokem 2013. Ty politiky jsou tedy mnohem složitější a tam je opravdu nemožné být stoprocentně dokonalý a reagovat rychle. Jak už kolega zmínil, ještě eh, šlo o spoždění z důvodu pozdního přijetí legislativního balíčku a i to vyjednávání ho ještě spozdilo. Takže to jsou ty dva faktory, které opravdu je třeba vzít v potaz a vyřešit to, než se pustíme do eh, zpracovávání toho dalšího rámce. Každopádně jsme se ze všeho poučili a v České republice jsme si to sami už snažili vylepšit. Snížili jsme eh, počet operačních programů, eh, stvořili jsme sjednocenou metodiku i monitorování, vyvinuli jsme integrovaný systém a řízení rizik a máme i protikorupční opatření. Takže to je ta strategická úroveň, operační úroveň mm, máme eh, benchmarky, tedy cíle, které se cí, týkají míry naplněnosti projektu, to se na konci roku bude vyhodnocovat. Chceme dosáhnout 40 až 50 e, Loni jsme si dali cíl 70 takže jako Národní koordinační úřad jsme se snažili opravdu toho dosáhnout a Zároveň se to snažíme nějak e, plánovat a prognosticky k tomu přistupovat, abychom si už dopředu řekli, co je snažší, co je problematičtější. Takže to jsou naše ponaučení a i ty novinky, které jsme zavedli. A teď ještě synergie s jinými nástroji. E, máme nyní nástroje, které nás lépe informují o synergiích a těch centrálně řízených programech, ale není to systematické. Máme ještě komplementární programy, které jsou institucionálně, finančně, mm, jakoby dva oddělené světy. A my se zároveň snažíme pomáhat těm synergiím. Takže máme e, takové partnerské dohody u těch operačních programů, máme koordinační mechanismy mezi různými nástroji a ti velice odlišní aktéři, kteří by měli společně hovořit o těch výzvách spolu, tak je svádíme dohromady nejen u těch fondů um, sociálních a kozních. Pak eh, si myslíme, že je třeba řídit eh, to, jak se zabývají různé úřady a snažíme se sezvat všechny, kterých se to týká, k jednomu stolu a probrat s nimi, co bude fungovat a jak by se na to mělo jít. Tady máte další průsvitku, která přichází z příklady těch synergií, které nyní zavádíme. To je RDE a Horizon 2020 a to je grantový projekt Hilase. Tam je středisko excelence v laserových technologiích. Tam bude jeden operační program a právě jsme před podpisem smlouvy ve fázi už realizace. Další příklad to je podnikatelství a inovace pro konkurenceschopnost Clean Sky 2. Tam rovněž jsme dostali eh, tu, ten certifikát eh, synergie pro ten projekt kvality eh, čisté oblohy a tam ta bonifikace v té současné výzvě buď nastane, anebo budeme mít ještě zvláštní výzvu v rámci té bonifikace. Stovky. V České republice by bylo možná jmenovat příkladu. A ještě jde o ta úzká hrdla, když porovnáváme jak ESIF, tak ty centrálně řízené programy tam jsou někdy záležitosti, které si jsou blízké, ale nelze je spojit z důvodu e, jiných. Například máme různou povahu těch požadavků a někdy to působí proti tomu zjednodušování. Celá řada záležitostí se může považovat za bariéry, například uplatňování určitých pravidel, například státní pomoc, monitorovací režim, eh, způsobilost, operační systém, který se liší a chybí nám informace na projektové úrovni u těch centrálně řízených programů. Takže to jsou různé překážky, které bude třeba vyřešit. Pokud chceme hovořit o skutečné propojenosti těch eh, nástrojů a o tvoření, tvorbě společných operačních programů. Na druhé straně by vše už mělo od začátku být mm, zvažováno jako komplementárně a nikoli jako mm, nějaká soutěživá záležitost mezi různými nástroji, jak se to často nyní pojímá. E, rozvoj v regionech, tam je to střednědobý a dlouhodobý cíl a ta politika, tam se nemyslíme, že přesouvání cílu eh, mezi kohezní politikou a jiným by bylo rozumné. V jiných oblastech se Česká republika snaží uplatňovat projekty, určitá kritéria tam, ale musí být zcela jasné, jak to vyhodnocovat. Zatím nemáme solidní údaje týkající se vyhodnocování těch nástrojů a projektů. Rovněž ta adicionalita z pohledu EFSI, na ní záleží a i ta zeměpisná distribuce. Tam jsou veliké rozdíly, když se podíváme na tu praktickou část, protože eh, ta evropská patnáctka mm, má jiné podmínky finanční podpory. Já to ještě zrychlím. Poslední věc, jak to vše přeneseme do budoucna a jak si poradit s tím, co jsem popsal v budoucnosti. Poučili jsme se. Máme určité znalosti, víme, v čem spočívají výzvy, víme, jak na to a chceme ten systém zlepšit. Tady se musíme nyní pustit do zjednodušování. To si myslím, že by nám mělo být eh, tím motem Tedy velice stručně na tři až čtyři záležitosti tady zkusím poukázat, které se snad týkají nikoli pouze České republiky, tedy strategickou vizi až do roku 2030 nebo i dál a mít tematický rámec, kudy e, dál v Evropě. Toho se pak musíme držet. A politika soudržnosti musí pokračovat, i když někdy není hmatatelný důvod, že ty reformy, jichž jsme svědky, fungují. Důležité je místo revoluce spíše ta kontinuita programové období 2014 až 2020. To je naše třetí období. Někdy se zdá, že neustále začínáme znovu. Neustále nová pravidla, nové eh, principy. Sdílené řízení, tam musí být obě strany na tom zájem a musí mít obě strany zájem vše zlepšovat. Důležité je, aby nový rámec byl snáze pochopitelný efektivnější, orientován na cíle. Ale zároveň musíme být opatrní, abychom nekonstruovali nějaký nástroj politický, který by pak byl paralizovan přílišným počtem ať už pravidel nebo podmínek. Tady jsem asi svůj čas vyčerpal. Ještě poslední dvě věci, které chci zmínit, je, že se musíme už dopředu připravit na Um, to další období. Ať už ten legislativní balíček nebo to, um, ten rámec by musel, by měl být k dispozici dříve s řádným předstihem. V opačném případě narazíme na stejný problém jako před tímto programovacím obdobím. A tady vidíte na poslední průsvědce, na čem nám záleží a rovněž kde můžete získat více informací přímo z České republiky a některé eh, tyto brožury, které tam jsou vyfocené, máte i ze ústupu na stole. Děkuji za pozornost. Uh, merci beaucoup. Děkuji. Eh, Děkuji za vaši prezentaci která byla podložena argumenty a byla skutečně ucelená toho českého případu. Nyní dám slovo panu Jorge. Ne, pan Maňka ještě požádal o slovo. Chcete mluvit teď? Ano, dobře, tak pan Maňka. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád krátce vyjádřil k oběma prezentacím té první se mluvilo o kombinaci evropských strukturálních a investičních fondů s jinými, například s fondem EFSI, a o tom, že výbor pro regionální rozvoj byl striktně proti tomu. Ale našel jsem i zde v této prezentaci myšlenku, že nepokládají za vhodné přesouvat prostředky z jednoho fondu do druhého. Samozřejmě, že definice komise například ve směrnici Omnibus mluví o tom, že pokud se nějaké finanční prostředky zvýší, tak se zpravidla mohou přesouvat do toho státu. Takže by se mohlo stát, že v nějaké zemi strukturální fondy se nedokázaly využít a pokud to je zpravidla, tak by se mohly použít pro jiné regiony, které nejsou kohezní a mohly by se prostředky přesouvat do bohatých regionů, ale to si myslím, že nikdo nechce oslabovat tuto politiku. Myslím si, že existuje takový fond, že platí pravidla, že když nějaký stát nedokáže využít fondy soudržnosti, tak by do revolvingového fondu je mohla vložit a potom by za jistých podmínek mohla tyto prostředky použít i pro financování EFSI výbor pro regionální rozvoj se pravděpodobně bude souhlasit s takovým řešením, když se bude hovořit o nařízení omnibus. Také se mluvilo o tom, dívám se na své poznámky, zda je vhodné zjednodušovat pravidla, pokud státy si už zvykly na stará pravidla a mohly by postupovat podle nich, protože je už znají. Samozřejmě, že nikdo nechce komplikovat současná pravidla, ale když se podíváme na analýzy, tak všechny státy všechny vlády i příjemci fondu si přejí určité zjednodušení. I proto pracujeme na omnibusu, kdybychom chtěli snížit byrokracii možná o 25%. S tím se sníží i náklady a ušetříme finanční prostředky. Takže věci jako například automatické platby, když se splní podmínky, nebo méně auditů, aby nechodili tři krát se neprováděly audity ročně, to si přeje určitě každý a touto cestou bychom mohli jít. Ale musíme si dát pozor, abychom naopak byrokracii nezvyšovali. Mluvilo se také o tom, jaké jsou problémy, že tedy implementace je pomalá, a já jsem si poznamenal některé věci, nedostatek projektu. A pokud komise ale udělala určitou analýzu, například jaký je dopad neplacení Evropské unie za zrealizované projekty, kdy 25 miliard nezaplacených faktur se nahromadilo z roku 2014. Zda i toto nemělo dopad na to, že si někteří řekli, jsme znechucení tím, že se neplatí faktury. Když jsem byl předsedou samozprávného kraje, tak jsme postavili mosty, když bylo spoštění plateb dva roky a chybějí vám miliony eur, tak jste prostě rozčilení. A řekli jsme si, že raději nebudeme stavět mosty z těchto prostředků, když se platby spožďují a nakonec i takové znechucení může vést k nižší implementaci. Takže i takové analýzy existují, jaké jsou příčiny toho všeho. Myslím si, že to je asi vše z mé strany. Děkuji. Předseda, děkuji kolegovi Maňkovi a nyní pan Olbricht, kolega, požádal o slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, možná bych navázal na to, co říkal poslední řečník. Hodně slyšíme závěr. Já bych zareagoval na to, co on říkal. rozumíme té diskusi, která probíhá ve výboru REGI ohledně stávající situace. Za prvé samozřejmě první otázka, a na tu se ptal i zpravodaj. K čemu teda přesně je EFSI? Co je jeho cílem? A já si pamatuji, kdy eh, bylo EFSI určeno k financování těch nejrychcíkovějších projektů. Tak jestliže je něco pro EFSI příliš riskantní, tak k čemu je EFSI dobré? To je tedy moje základní otázka. Já rozumím trojitému A, ale jako zpravodaj z MMFF se pamatuju, jak EBI zaodmítala určitou investici, protože je příliš riskantní. A my teď nejednáme o EFSI, ale o souvislosti mezi strukturálním fondem a dalšími fondy. A hlavní problém výboru REGI není EFSI, ale otázka, zda chceme budovat komplementárnost, nebo chceme vytvořit Eh, nějakou eh, strategii, aby nevypotřebované prostředky ve fondech se použily v EFSI. A v Omnibusu je hm, ta myšlenka komplementarity správná, ale návrh je vzít peníze z fondu soudržnosti a dát je do EFSI. A to je přesně jaksi takzvaná exitová strategie, to znamená nevyužité peníze dát do EFSI. A co ještě je důležitější, jaký je problém mezi ESIF a EFSI? Tam jsou odlišné požadavky jiné požadavky pro EFSI a, a ESIF. Eh, a jak je to možné? Nemohla by komise uvažovat o srovnatelných požadavcích, jako třeba státní podpora, protože tady vidíme situaci, kdy eh, něco jde do EFSI, protože je to snažší. A to se netýká jenom soukromého sektoru, je to prostě i procedurálně jednodušší. Takže to je taky otázka zpravodaje. To je problém, co máme ve výboru REGI, problém paktu stability versus politika soudržnosti. Máme stejná pravidla pro ESIF a EFSI, anebo máme úplně odlišná pravidla, že v jednou má, případě máme sdílený management a v druhém přímý management nebo EBI management a můžeme převádět peníze z jednoho do druhého, když jsou tam úplně jiné metody. Takže to, co my bychom potřebovali, a já nevím, třeba je to pro jiného řečníka otázka, ale ta otázka z terénu, která přichází, jestli máme jasná, jasné nástroje, jako jestliže někdo ehm, ehm, připraví projekt, tak kde jsou peníze? Peníze jsou v EFSI anebo v ESIF. A kde jsou která pravidla? Je to jasné? A nebo můžete jít tam či onám a můžete si vybrat? Nebo prostě jsou to... Může... Já nevím. Myslím, že je to zmatek. To je chaos. A měli bychom to mít jasné. Možná jsem jenom špatně informovaný. Ale skutečně si myslím, že potřebujeme e, e, odpověď, protože my jsme ty nástroje vytvořili a příjemcům má být jasné, jak s nimi nakládat a ne jenom uvažovat o trojitém A. Děkuji váhám, jak postupovat dál. Možná by bylo lepší umožnit. Chceš taky položit otázku teď hned? Tak dobře, no tak uděláme tedy hned rozpravu. Já se bojím, že pak nezbyde čas na zbylé řečníky. Tak já teď formálně navrhuji, abychom si nejprve vyslechli poslední dvě eh, vystoupení a třeba se dozvíme odpovědi na položené otázky. A nyní dostává slovo pan Jorgi Ferez, nezávislý poradce střediska eh, eh, pro, evropské, pro studie evropské politiky. Ano, já pracuji pro CEPS a jsem rovněž i konzultant. Důvodem je, že si chci vyzkoušet to, co v CEPSu v té teorii vymýšlíme. Chci vidět, jak to v praxi funguje, nikoli pouze teoreticky. Tážete se, zda mám nějaké odpovědi. No, zmíním se o tom. Zmíním se i o tom, co jste zde nakousli a bohužel Eh, deset minut nestačí. Moje prezentace je opravdu stručná a snažil jsem se vytvořit určitý úvodní obraz. No a pak jsme právě pro parlament eh, zveřejnili studii o FC 2.0 eh, a otázky, tam to není příklad hlouposti. Vaše otázky jsou natolik svízelné, že pouze několik málo lidí je dokáže odpovědět. Takže propojenost s jinými investičními fondy u toho ESIFu. Nejdříve se tážeme, co opravdu potřebujeme. Ten omnibus, no to jsem si přečet, ale nebylo to pro mě tak až příjemné. Bylo toho moc a ani pro výzkumníky taková četba nebývá příjemná. Oč vlastně zde fundamentálně jde? To si musíme tázat. Čeho chceme dosáhnout? K čemu má posloužit EFSI, k čemu ESIF a čeho díky nim chceme dosáhnout? Legislativa je dobrá, lepší než ta střednědobý přeskum v roce 2010, kde vlastně nikdo nevěděl, k čemu to má vést. Tady už máme konkrétní návrhy, ale i zde znovu chodí kolem té gorské čas, horké kaše a stále ještě nechávají mnoho nevyřešených míst. No a ty takzvaná zjednodušení vedou k dalším komplikacím. Já vám to vysvětlím. Co potřebujeme? Potřebujeme rozpočet, který bude reagovat na moderní potřeby. Tedy to rozpočtování musí být eh, opravdu moderní. Pak integrované programování na tom záleží. Ať už se jedná o kterýkoliv fond, o kterýkoliv nástroj, my musíme umět ten program vytvářet eh, tak, aby všechny v něm měly místo. Musíme být schopni tvořit kombinace pro mnoho zpráv, státních zpráv je to obtížné. Svět zatím eh, funguje odvětvově a my chceme přejít do eh, integrovaného světa a nikoli pouze v oblasti unijního financování. Pak potřebujeme inovativní řešení. Žijeme v rychle se měnícím, inovujícím světle, eh, světě, svět sám se neustále inovuje a my musíme držet krok Potřebujeme například inovativní eh, zadávání zakázek, mm, kombinovat jak granty, tak finanční nástroje i soukromý sektor a to není pouze EU. Všude je to trend a my nesmíme eh, zůstat pozadu. Pak potřebujeme i sociální inovace, tedy nový tvar urban, urbanistických řešení, lidé, když chtějí někoho a něčeho využívat, nové systémy, tak pokud ten systém nezapadne přesně do těch potřeb, tak je využívan neúčinně, je ztrátový. Musíme ty inovace vždy koncipovat tak, abychom více vícero problémů vyřešili zároveň, například jak zaměstnanost, tak sociální interakci Um, tak i růst. Není to snadné, takže i ty cíle musí být řešeny jakoby simultánně a ještě se musíme mm, i přeorientovat v těch investicích veřejného sektoru pouze od jediné šedé infrastruktury na podnikatelský styl investování, tedy místo budování mostu a pak si říct, soukromý sektor zvládne zbytek, soukromý sektor už nyní je žádán, aby se stal takovým sociálním podnikatelem a tam už se to problematizuje. V čem spočívá fundamentální problém? Unijní rozpočet a zejména, když ho porovnáme s ostatními, tak tam je to slovíčko důvěra. Na, s tím to stojí a s tím to padá. E, totiž Ono můžete zjednodušovat až k smrti, ale potom máme účetní dvůr a všichni e, ostatní unijní či činitelé v členských státech, kteří říkají, vy tady mrháte penězmi, tak to zase musíte zkomplikovat. To známe z Francie. Já se omlouvám, tady jsem si na, úče, na účel francouzů žertují. Výjimka je pravidlem. Jakmile se výjimka stane pravidlem, jste v problémech. A takto se to ve Francii řeší u těch unijních fondů. Takže těžké, eh, těžká administrativní zátěž a eh, přehnaně se soustředujeme na eh, samotný proces, na ten postup. A ono už to začíná v komisi, kde je takový tlak, aby se komise něčeho ujala, co by manažer. Takže i komise neustále musí ty postupy měnit, ale když máte ex ante ochranu finančních zájmů, tak je to z toho důvodu, že nemáte ex post finanční odpovědnost členské státy mohou popotahovat k odpovědnosti pouze komisi, nikoli své vlastní subjekty. Takže komise se bude snažit být vždy úplně neotřesená, úplně neprůstřelná, ale bohužel tím jsou dotlačení ke zdi, protože tím se snaží být odpovědní za všechno, eh, kde nemohou mít tu kontrolu. Takže já bych vám doporučil se seznámit s některými zprávami, zejména vícenásobné auditování, tvorbu legislativy a zvyšování složitosti tím, že něco zjednodušujeme. To je takový kouzelný trik. Zjednodušíme jednou rukou a tím zkomplikujeme rukou druhou. Nyní konečně chápu, ty důvody. Nejdříve jsem si myslel, že je to šílenství. Teď vidím, že je v něm metoda a že to máte promyšlené, ale seznamte se s tím. Takže důvěra, ta složitost, případně zjednodušování a třetí eh, základní prvek je eh, roztříštěnost. Máme tady tolik různých způsobů uplatňování, reportování, vícenárosobné audity. V Nizozemsku existuje projekt, o něm jsem se dočetl, že nikoli pouze musí eh, projít eh, několikanásobným auditem, ale ještě eh, notifikovat tři různá ředitelství, protože my nejdříve regionům říkáme, ano, kombinujte si ty ty fondy, ale pak máme tři audity od třech institucí, čtyři různé notifikace čtyřem různým nadřízeným orgánům a tak. Takže ta fragmentarizace, který dochází tou prealokací a ta způsobilost fondů a struktur, ono to je více-méně takový přežitek. Pravidla způsobilosti se mění, některé věci se ale nemění a pak to vzájemně nekoresponduje. Například v zemědělství v to je extrémní příklad, financujeme eh, ty zemědělce z historických důvodů v roce 1988. Pak máte HDP per capita, ale zároveň vám úplně uniká, jak vypadá zaměstnanost, jiné údaje, takže nikdo není spokojený, ani ti zemědělci, ani my, ani občané, protože ono se to míjí účinkem. A to jsou v podstatě takové historické přežitky eh, v tom rozpočtu. Takže tím, jak jsem ten horor jste vylíčil, tak jak na to. Tady vidíte důvody pro složitost a to, že se to překrývá. Tady máte regiony, odvětví, eh, různé odbory, a to je eh, složitost už v tom průběhu. Pak máte sdílené mm, financování, infrastruktura, podpora malých středních podniků a pak uprostřed máme eh, facilitu Connecting Europe, FC a oni dělají i podobné věci. Pak máte eh, inovace, která se eh, financuje prostřednictvím COSME, prostřednictvím FC, prostřednictvím INOFIN a já se na to koukám a říkám si, oč tady někomu jde? Proč se to takto děje. To se přece musí do dalšího období vyřešit. Takže nyní máte eh, návrh na nový víceletý finanční rámec. Mám minutu, tak snad to zvládnu. Takže 2020, eh, tam dospějeme a teď máte v návrhu eh, plošné financování na základě takzvaného paušálu flat rate. Ale pak tam budou výjimky a delegované eh, právní akty, takže tím zase se to, eh, to riziko objevuje. Pak máte eh, tvorbu dobrého nápadu a pak budete mít delegované pravidlo přenesené pravomoci komisi, kde ona si ta pravidla může měnit. Pak máte to výkonnostní rozpočtování, to je další věc. To je skvělé, pravděpodobně k němu dojde, ale obvykle to výkonnostní byla taková odměna za zjednodušení. Ale říkáte, my vše zjednodušíme, ale pak si na vás dohlídneme. Takže máte výkonnostní kontrol výkonnosti a ten starý systém zůstane nedotčený. Takže to břímně ještě stěžkne. A to vlastně jde o to, že ani komise na vině není. On ty státy v rámci rady postrádají tu důvěru. Takže já už jsem to zmínil. Eh, problém s důvěrou je stejný jako problém se zjednodušením. Já mohu pouze doufat, ale podaří se vám například dosáhnout jediného auditu? Pomoc v tom skombinování ESIFu a EFSI. K tomu by mohlo se dojít ke zlepšení, pokud použijeme pravidla, která platí v rámci EFSI, ale kdo nám to zaručí? Komplementarita a synergie. Tam největší problém spočívá v tom, že to roztříštěnost zůstane, protože ta pravidla jsou různá a státní zpráva a její orgány se tak rychle nemění. Pak máme flexibilitu. To je požadavek flexibility a já se obávám, že neustále budeme eh, odsávat prostředky z těch vysoce profitabilních rozpočtových položek, abychom pomohli na nohy těm eh, méně hodnotným. A pak máte ty vnitřní eh, svěřenecké fondy. To je poslední nápad. Tam v podstatě ředíme tu jednotu toho rozpočtu a eh, tvoříme v rámci rozpočtu problém já bych doufal, že ten rozpočet bude lepší po roce 2020, ale tady máte seznam těch rizik a doporučil bych brát je na vědomí. Takže méně odvětvového dělení, jeden eh, ten mm, ten pytel s penězi, je lepší je mít jeden obrovský nástroj a pak už je to jedno, jestli z něho budete čerpat na více další hrničku. Je to lepší, než mít mnoho malých finančních nástrojů. A pak musíte mít stejně nějakou záruku. A to je jedno, jestli to bude ten kohezní fond nebo jiný ale na čem záleží je mít co největší ten hlavní pytel, ten hlavní hrnec, abyste to pak mohli distribuovat, ale tím, že budete mít například rizikové regiony, tak ale budete financovat i ty méně rizikové regiony a tím se to vyváží. A zároveň společná pravidla. To vám to riziko sníží. Takže ta střednědobý eh, přeskum, to je lepší, ale není to panaceum, musíme e, snížit složitost finančních nástrojů, ty by měly být poháněny nikoli cíly, ale potřebou. Vyhýbejte se tvorbou malých fondů a hlavně jedna aplikace, jedno uplatňování, jeden audit, i když využíváte vícero fondů. A je to jedno, zda tu úlohu bude plnit komise. Když čerpáte, tak vlastně vám to pak už může být jedno, z kolika různých zdrojů ty peníze budou plynout. Hlavně ten projekt musí být kvalitní a musí to pak být hlídáno rovněž univerzálně. Ehm, Děkuji panu Nunesi Federovi za tuto velmi stimulující prezentaci. Nyní dám slovo panu Žilienu Vatrimu z investiční společnosti třetí průmyslové revoluce. Takže prosím, máte slovo. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za vaše pozvání. Pohovořím velmi rychle. Nejprve o velmi krásném regionu Francie, který byl vlastně hnací silou třetí průmyslové, první průmyslové revoluce, potom i druhé a před několika lety se rozhodl výjít ten třetí schod v rámci třetí průmyslové revoluce. Nevím, jestli znáte pojem třetí průmyslové revoluce, to je ekonomický pojem a teorie je, že hospodářství se může dnes vyvíjet díky, eh, díky levné energii a bezuhlíkové eh, ekonomice. Takže náš francouzský region, funguje nám to? Jeden z, jedna z iniciativ francouzských krajů byla před rokem a půl spustit fond pro třetí průmyslovou revoluci. Uh, je to fond, který podporuje, který byl na začátku díky podpoře Fondu mm, pro eh, roz, regionální rozvoj a Junkrově plánu byl tedy podporován Evropskou unii ze zpočátku. Je to, tento fond tedy je založen na energetické politice a Cílem je bezuhlíková ekonomika. Byla provedena studie ex ante, která vysvětluje, že ve francouzských regionech je právě určitý deficit eh, že vlastně nedostatečná tato energetická tranzice a je tedy potřeba vytvořit příslušný fond. Fond, který by měl financovat jak malé a střední podniky, inovativní společnosti, startupy, které mají osvědčený obchodní model až po velké skupiny, takže vlastně zejména zaměřovat se na infrastrukturální projekty. Také díky této studii bylo dokázáno, že tyto podniky potřebují technickou pomoc, asistenci, která by jim umožňovala, umožnila pomoci jim rozvíjet nové projekty. K tomu se za chvíli dostanu. Co se týká výběru manažerů toho fondu, ten postup začal v červenci 2015. Byly tam určité požadavky na ty manažer musel investovat 100 milionů euro v rámci těchto průmyslových nástrojů. Kandidáti, úspěšní kandidáti, to tedy Kredy Agricole se na tom také podílel, který investoval 5 milionů euro. Proč Kredy Agricole Nord de France? Protože je to minoritár, referenční minoritní akcionář a má 3 procenta této společnosti založil tedy investiční fond Capital, který zpracuje asi 800 milionů eur v celé Francii, potom ten, ta společnost asi 200 milionů v severních regionech Francie, potom investiční fond, který také spravuje eh, fondy asi 100 milionů eur. Takže ty jednotlivé fáze vytvoření, vytvoření tohoto fondu. Na začátku to byla Evropská investiční banka, která pomáhala francouzským krajům. Rozhodla se, že se zavede financování kolem 20 milionů euro pro ten fond v říjnu 2005. V červenci tedy nám pomohla Evropská investiční banka v říjnu 2015, tedy za několik měsíců byli vybráni ti správci, ti manažeři investičního fondu. Fond FEDER přiřadil zhruba 15 milionů euro a v listopadu 2015 byla vytvořena společnost. Takže 15 milionů eur to byl EDF a 2,5 milionu jakožto grant pro technickou pomoc. Takže to bylo velmi rychle to všechno. Červenec 2015 do listopadu 2015. Za čtyři měsíce tedy. A od listopadu 2015 byly vytvořeny ty fondy. Dnes vidíme, že je 12,5 milionů z těch 15 milionů bylo investováno do společnosti. Credit Agricole Nord de France investoval 5 milionů euro na začátku a Evropská investiční banka, která financovala ve výši 20 milionů eur tu investiční společnost. Vidíte, že je tam ještě skupina Odeles, která patří mezi tyto protagonisty. Ta vložila 3 miliony eur do společnosti jakožto investor. Dnes tedy máme velké množství soukromých investorů, kteří se na nás obracejí, aby mohli vložit peníze do tohoto fondu. Například francouzský penzijní fond, který chce vložit 6 milionů eur. Pro nás dnes je vlastně hlavním cílem jsou investice, jak investovat tedy tyto peníze. Pokud se týká organizačního schématu, tak víceméně je to podobné, jako co jste viděli před chvílí. Vysvětluje to ten pákový efekt, který máme vzhledem k těm investicím. 40 milionů eur dnes spravuje tento fond s tím pákovým efektem ze strany společnosti a těch spoluinvestorů, kteří se podílejí dosahujeme zhruba 200 milionů eur celkovou investici, takže vidíte ten pákový efekt, ke kterému tedy dochází. Cíle tohoto fondu a podle toho budeme vlastně hodnoceni a posuzováni. Jednak se snažíme získat ekonomiku na, založenou na obnovitelných zdrojích energie do, do roku 2050, snížit čtyřikrát emise skleníkových plynů a zvýšit energetickou účinnost asi o 60 do roku 2050. Jednotlivé investiční priority toho fondu Eh, vycházejí z toho energetického přechodu a jsou založeny také na oběhovém hospodářství, tedy obnovitelné zdroje energie, solární, větrné elektrárny, i když je to komplikované, biomasa, potom také zde máme všechno, co se týká ří- energetického řízení, smart města, smart mobility, energetická účinnost, inteligentní budovy, zelená ekonomika a konečně oběhové hospodářství, to znamená recyklace a zhodnocování odpadů, jak v průmyslu, tak tedy ve městech komunálního odpadu. Kritéria těchto investic, tak jednak musí to být projekt, který souvisí s tou třetí průmyslovou revolucí. Investujeme do kapitálového rozvoje, Nevím, jestli jste obeznámeni s tím investičním fondem. Investujeme do společností, které jsou už zralé, které už vytvářejí určitý obrat, které už mají přebyt, provozní přebytky a které potřebují financování a posílení vlastního kapitálu, aby se mohly dále rozvíjet. A jak již jsem před chvílí řekl, tak investujeme do malých a středních podniků, do projektů ve spojení s francouzskými regiony a do projektu, jejichž cílem je vytvářet pracovní místa v tom daném regionu. Takže zde jsou ty hlavní vlastnosti fondu. Takže dnes jsme minoritním akcionářem. To znamená, že investujeme méně než, a získáváme méně než 50 podílů společností, obvykle kolem 15 až 20 Investujeme do víceméně dlouhodobé investice, to jsou, hovoříme zde o fondu pro třetí průmyslovou revoluci. Je to tedy vlastně investiční společnost. Uh, takže není to, nemáme žádnou omezenou dobu. Naším cílem je poskytovat finanční prostředky investorům od roku 2000, tedy v podobě 10 let, čili klasický investiční fond je maximálně na 10 let. Kdežto výše investice? je minimálně milion eur, což vlastně výrazně omezuje projekty, do kterých můžeme investovat před třetí průmyslová revoluce. To je nové, nov, nový pojem a máme hodně startupů, které se na nás obracejí. Hmm, nemůžeme investovat už do, do, do všech projektů dnes, ale pomáháme těm projektům, aby se rozvíjeli prostřednictvím jiných fondů v příslušném regionu pokud region jim nemůže pomoct, tak potom hledáme se soukromými investory, jak je pomoci. Takže investujeme ve spolupráci se soukromými investory. Máme konvertibilní dluhopisy a můžeme pomáhat, nebo vidíte, že je tam uvedeno, že můžeme investovat až do 10, výše 10 milionů euro jako spoluinvestice. Spoluinvestice s kým? Tedy s kapitálovými partnery ty tři první miliony eur investic, které můžeme vložit do společnosti, tak ty jsou nutně zaměřený na kategorii. Takže když k nám se obrátí, řekne tedy, že potřebuje ty peníze, tak zbytek potom je to buď ve spolupráci s finančními partnery nebo s dalšími investory. A poslední bod se týká technické spolupráce. 2,5 milionu v rámci technické spolupráce ty 2,5 milionu, které pocházejí z ERDF, to je něco, co se od, liší od nás jakožto klasického investičního fondu. My jsme tady regionální. Máme také specializovaný investiční fond na oběhové hospodářství. To je velice vzácné, dokonce ojedinělé na evropském trhu a umožňuje nám to odlišovat se od jiných investičních fondů, tak abychom mohli pomáhat společnostem, do kterých my chceme investovat díky tomuto rozpočtu 2,5 milionů. To je mm, částka, se kterou hospodaříme přímo a můžeme investovat až 100 000 eur do eh, podniku a do projektu. Takže tuto technickou pomoc můžeme využít dříve, než investujeme do podniku. Čili to nejde o to, že bychom nejprve investovali a pak bychom chtěli o 100 milionů víc, aby eh, to bylo lepší. Takže předtím. A je to společnost, ve které je projekt, kde bychom potenciálně investovat mohli, ale není to nutné. Pokud se do projektu investovat nebudeme, což se často stává, tak eh, to nevadí. Takže to jsou dvě věci. Je to nejprve jakási podpora, kdy eh, chceme hlavně pomáhat podnikům, s eh, projekty, čili to je přes 200 milionů eur na projekty, já o tom budu ještě hovořit, a také na hodnocení. Abychom pochopili, do jaké míry daný podnik nebo daný projekt podniku bude mít dopad v rámci té třetí eh, průmyslové revoluce eh, na ekonomiku, jaké má charakteristiky, jaký bude dopad na emise kysličníku uhličitého a tak dále. Takže obecné eh, cíle je být eh, aktér kapitálových investorů, který jako eh, má pomáhat podnikům v jejich rozvoji. Mm, snažíme se o dlouhodobou aktivitu, protože můžeme zůstat tam déle než klasický investiční fond a chceme fungovat taky jako místní aktér. Takže po roce existence Kapči RI, Kapči RI vzniklo v prosinci 2015, eh, rok trvalo, trval náběh a vytvoření celého toho týmu. Máme tedy 110 projektů, které nějak souvisejí se třetí průmyslovou revolucí a s francouzskými regiony. Z těchto 110 projektů jsme jich detailně analyzovali 45 U sedmi z nich jsme skutečně pokročili, u sedmi podniky a předložili jsme našemu e, poradnímu investičnímu výboru, tedy těch sedm projektů. Ten výbor je složený z expertů a akcionářů a z těchto sedmi předložených e, výbor, e, projektů jsme uskutečnili dvě investice. První v Tricon a v druhé v Astradeku teda druhou investici. První investice se konala v prosinci 2016 ve firmě Drekan a to jsou elektrické cívky a opravy, opravy motorů. Ptáte se mě, jak to souvisí se tou revolucí? Je to proto, že když se opravuje motor, tak to znamená navíjet Eh, měděný drát a ten měděný drát se dá znovu využít. A to souvisí s okružní eh, oběhovou ekonomikou. A za druhé, ta firma, která původně nesídlila v regionu, eh, si přeje udělat projekt o recyklaci větrníků v Francii. Hmm, čili to je nová aktivita, protože po 15 letech větrník se musí rozobrat a vyměnit a větrníky jsou na evropském trhu plus minus 15 let, takže se dostávají na konec své životnosti. A tato aktivita to je nový obor, který vlastně vytváříme a to bude vytvářet pracovní příležitosti, čili tam by mělo vzniknout 60 pracovních příležitostí do pěti let právě díky této aktivitě a e, skutečně jsme 10 milionů investic na podporu právě vzniku této nové aktivity. A to všechno na základě investice ve výši 1,5 milionu. To se blíží tomu 5 milionů krát 5 poměru eh, investovaného kapitálu a dluhu. A druhá firma, do které jsme investovali, to je nová firma, to je asi před měsícem. Ta firma se jmenuje Astradek, má obrat 15 až 20 milionů, už dnes je docela známa v některých francouzských regionech a e, věnuje se recyklaci odpadu. Má kromě toho ještě další projekty, které jsou významné pro místní ekonomiku a které poměrně rychle rozvíjejí. Nevím, jestli jste to počítali, ale hovořil jsem o sedmi projektech předložených poradnímu výboru. Do dvou jsme investovali a pět dalších je zatím v průběhu přípravy investic. Týkají se hlavních dvou oblastí. Jedno se týká metalizace. To je projekt, který souvisí s oběhovou ekonomikou a s energetikou. A druhý okruh to jsou, eh, to, je, to se té rekuperace odpadního tepla. Dnes eh, řada podniků produkuje teplo, které eh, jaksi přichází na zmar a, a tento projekt, nebo tyto okruh projektů právě by měl rekuperovat toto odpadní teplo. Takže děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Matréne. Ti, kteří vás pečlivě poslouchali o kapči RI vědí vše a nemohu se zbavit představy, že to je jakési malé regionální FC zaměřené na třetí průmyslovou revoluci. Nevím, jestli to bylo účelem, ale připadá mi to poměrně dost odpovídající regionální adaptaci FC. Tak a nyní dám slovo kolegům, kteří chtějí vystoupit v diskusi. Hovořil již kolega Albrecht, pan Maňka, pan Fernandez žádal o slovo. Píše si další. A nyní dám slovo zpravodaji panu Fernandézovi. Děkuji. Já budu velmi stručný. Cílem EFSI je komplementarita. Nemůže brát jenom projekty vysoce rizikové, ale pochopitelně ty rizikovější, protože pokud by neměly být rizikové, pak to není, eh, tam není adicionalita. Eh, důležité je si to neplést s možností Eh, toto navázat na fondy politiky soudržnosti a chtěl bych položit otázku komisi taky na základě vystoupení eh, Jana Obrichta. Členské státy v partnerských dohodách už mají možnost vytvářet investiční fondy a finanční nástroje. A já si myslím, že jedna věc by byla špatná, a sice skombinovat, ano, ale vzít peníze z politiky soudržnosti a dát je do EFSI, to bych řekl, že ne. Protože to by potom umožnilo EIB jak si dávalo by to velikou diskreční pravomoc a ona by se třeba rozhodla, jo, tak vy jste nevypotřebovali prostředky správně, no tak eh, je vezmete a dáte je třeba do finančních nástrojů, jestli chcete, aby projekt prošel. Já nevím, jestli o tom se tady bavíme. A pokud se tady o tom bavíme, pak si myslím, že to by byl opravdu špatný nápad. Pokud hovoříme o možné flexibilitě, kde členský stát si řekne, dobrá, já teď potřebuji posílit nástroj na financování regionální nebo národní, tam bych spíš řekl, že ano. To by byla vůle členského státu a ne a ne příkaz z EIB nebo z zprávy EFSI. Komplementárnost k dosažení synergií EFSI a jiných finančních nástrojů s fondy politiky soudržnosti, se strukturálními fondy, to si myslím, že je velmi důležité. Ale jde o to, o čem se tu bavíme jestli se bavíme o možnosti vzít peníze z politiky soudržnosti, abychom je dali do EFSI, anebo jestli EFSI má rozhodovat o tom, co máme dělat s penězi, eh, které máme v politice soudržnosti, to si myslím, že to by byla chyba. Další otázka jaký je důvod špatného provádění strukturálního fondu, strukturálních fondů v současné době, to je takzvané pravidlo N plus 3, jak říká komise. Takže když hovoříme o zjednodušení, já se pořád bojím, protože když vidíme postupem let, v každém víceletém finančním rámci se mluví o zjednodušení a pak to zkomplikujeme. Takže jaké zjednodušení? máme udělat teď, rychle, abychom eh, zlepšili to špatné provádění strukturálních fondů. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo kolegovi Kulnovi. Vielen Dank. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych na úvod velice srdečně poděkoval všem přednášejícím ty přednášky byly nádherně rozdílné a zároveň se absolutně skvěle doplňovaly. Já se domnívám, že právě díky této mnohotvárnosti jsme dostali velice výrazný obraz situace. My se snažíme o kvadraturu kola tady v EU. Ono opravdu to nepůjde. To už řekl i pan Neuss, který to vše velice krásně propracoval a ilustroval. Nemůžeme zároveň tvrdit, že chceme celé postup mít tak, aby vše bylo zdokumentováno, aby to bylo proskoumatelné a pak máme ty auditory z různých institucí a zároveň říct, že chceme výkonnostní rozpočtování a to si ještě taky ověříme. Já si troufám tvrdit, že by nás opravdu málo bylo ochotno se smířit s tím, že se eh, procedury nebudou zkoumat. Ale pokud chceme dosáhnout zároveň toho výkonnostního rozpočtování, tak se to vše bude ještě zkoumat dodatečně jednou. To jsou dodatečné přesná překážky. Tam se musíme vžít do situace člověka, který má ten program pak eh, realizovat když zjistíte, že přijdete o reputaci, protože to nesplníte, tak toho někdo vůbec nebude ochoten do toho se dát. Takže tady jednoduše stále se situace více komplikuje. Musíme zcela jasně si uvědomit, že když chceme stále více financovat a být za stále více záležitosti odpovědní, tak se to zároveň váže s tím, že to bude složitější a že se to bude pojít s větší byrokracií. Vše ostatní je pohádka. Takže zkusme si probrat a buďme vůči sobě otevření, kde se dá v EU dosáhnout vyšší hodnoty, vyšší návratnosti, soustředíme se na to a zbytek přenechme členským státům a prostě důvěřujme jim. Opačně to nepůjde, kde budeme mít pocit, že by si to členský stát zvládl i bez nás. Proč se tam máme vměšovat? Tím bychom přispěli ke snižování byrokracie. A ještě poslední bod a to jde stejným směrem, to moje uvažování. Ono opravdu jde uh, ufinancovat rozpočet různými způsoby. Přímé investice, výdaje, ale i záruky. To je jeden z nástrojů, ale my jsme právě u toho, abychom si ten rozpočet stále více komplikovali a my vynalézáme stále nové nástroje. Což hovoří proti všemu tomu, co hovoříme, že to FC přece by mělo financovat něco, na co už kdysi dávno a tradičně nestačila EIB. A když my teď tvrdíme, že by to zvládla, tak už to FC nevynalézejme. Přece eh, chceme mít pakový efekt dobrá, ale ta doplňkovost. Já už jsem prožil mnoho diskusí a sledoval jsem je o té adicionalitě a upřímně řečeno, nikdo mě nedokázal přesvědčit, proč vůbec ta doplňkovost vznikla Ono je to taková chiméra, kterou si zde um, válíme, převalujeme na jazyku. A zjednodušení ale zároveň musí znamenat eh, změnu paradigmatu. Nesmíme si nechat eh, ty staré tradice, aby pokračovaly a zároveň doufat, že to bude nový začátek. To se nepodaří. Děkuji. Děkuji vám. A nyní předám slovo paní Maletič. Děkuji. Já bych také chtěla poděkovat všem řečníkům za jejich prezentace a omlouvám se, že jsem si musela na 15 minut odběhnout hlasovat během jedné z prezentací právě té z České republiky. A bylo to, ale prošla jsem si aspoň slajdy. Já naprosto souhlasím Eh, s panem Nunes Farerem, že máme tak komplikovaný rozpočet, že nakonec nejsme schopni odpovědět na naprosto základní elementární otázky. A my chceme toho dosáhnout a to, čeho dosáhneme, chceme, aby bylo, aby to byla souvislost mezi evropským rozpočtem a evropskou strategií. A ne vždy je snadné toto propojit. Pokud máme strategické dokumenty jako Evropa 2020 a teď budeme připravovat eh, Evropu 2030, tak potřebujeme mít jasné vazby na rozpočet. A to, co tady děláme proto, abychom dosahovali cílů, které jsou stanovené ve strategických dokumentech, ale ono to není lehké, pokusit se to propojit. tak musíme najít nějaký způsob, jak reformovat rozpočet způsobem, aby to bylo jednodušší. A také, jak říkáte, my se musíme soustředit na projekty. To znamená, ti koneční příjemci a ti, kteří realizují projekty, aby se mohli snadno vypořádat se všemi procedurami stanovenými na evropské úrovni. To znamená jít s projektem na jedno místo a toto jedno místo, tato jedna instituce nám má odpovědět. A, a k tomu nemáme ani blízko protože ani Evropská komise nedokáže odpovědět, co lze financovat z toho či onoho, protože těch zdrojů je tolik, které eh, zdrojů financování, které jsou určeny pro malé a střední podniky a jednou jsou to podni- města, jednou jsou to eh, inovátoři, ale ta poenta je pořád stejná a je to příliš složité. Pro, pro ty, kteří jak si realizují ty projekty a ty, kteří eh, se mají nějak vypořádat s těmi výsledky. Uh, Eh, takže pokud v budoucím období to nějak nevyřešíme, tak se ještě více vzdálíme od reality a od občanů. A to je věc, kterou bychom měli změnit. Protože skutečně musíme mít blízko k občanům a hledat praktická řešení pro praktické problémy. Protože já s vámi opravdu naprosto souhlasím a myslím si, že bychom měli zahájit důkladnou rozpravu na toto téma. Další bod se také týká vlastně této problematiky, kdy my jsme my stále s evropským rozpočtem bojujeme s eh, různými spisy a nakonec v evropském rozpočtu a v Fondu pro přizpůsobení se globalizaci máme potom projekty, které jsou z toho financované, ale je to naše reakce na třeba ekonomickou krizi. A jestliže něco potřebujeme mít v evropském rozpočtu na tento účel. Je to něco jako státní intervence v důsledku ekonomické krize. To je to, co vlastně fakticky děláme s tím rozpočtem, nebo třeba teď na konci té minulé diskuse, která vedla, byla vedena v Evropském parlamentu, jak využívat politiku soudržnosti pro důsledky zemětřesení. No dobrá, musíme eh, eh, jaksi hasit ohně, ale eh, jde o to, jestli je rozpočet právě tím nástrojem, který to má takto řešit. A myslím si, že prostě míříme špatným směrem. A v důsledku toho samozřejmě se pak zdráháme, když se hovoří o kombinaci fondu eh, FC a podobně, protože už tam nevidíme mm, tu pointu. Na začátku FC byl zredukovaný a Evropská komise vysvětlovala FC, tak nám říkali, že to budou jenom soukromé investice, vysoce rizikové projekty a teď je to najednou zkombinované s politikou soudržnosti. Takže tam jsme skončili jsme prostě v kombinaci s politikou soudržnosti. Já už tomu nerozumím opravdu. Já jsem odbornice. Na rozpočet 15 let jsem v Chorvatsku e, pracovala na ministerstvu financí a věnovala jsem se rozpočtovým otázkám spolu s politikou soudržnosti. Děkuji. Naši experti by vám měli pomoci, abyste se v tom zase lépe orientovala. Tak a nyní dám slovo kolegovi Van Nistelrojovi. Děkuji. Já jsem vyslechl část prezentací, ale mám tady ty slajdy. Já to vidím pozitivně. Já jsem nizozemec, a mám hodně rozvinutý způsob plánování, s hodně industrializovanou spoluprací v našich regionech. Je to jako, jak jste hovořili o Francii, jak si my to zvládneme. Složitější to bude asi v Bulharsku nebo v Rumunsku, kdy nemůžete mít takovou poptávku. My, když budeme toto poptávat, tak pak bychom viděli opravdu velký rozdíl. Takže já si myslím, že důležité je, jestli vidíme nějaký rozdíl. A důležité to zásadní je ta územní dimenze. Nejde o to, aby si rozdávala češinky tu a tam bez souvislosti V regionech, v dlouhodobých investičních plánech, v, v plánování evropských kapacit. Prostě potřebujeme lidi, aby byli experty, aby uh, byli právě zapojeni do té průmyslové revoluce, ta se prostě bez lidí neudělá. Takže to chce to o integrované horizontální plánování ve městech, v regionech, které jsou, budou základem toho nového vytváření bohatství. A e, e, já jsem e, s čínovým zpravodajem právě v, v souvislosti s omnibusem a spoustou věcí, ale jedna z těch zásadních je, že není nutné brát eh, něco z počtu členských zemích a dávat to do Evropské investiční banky, ať mají členské státy možnost tam, kde tedy to možné je, ať dostanou příležitost využít eh, ten eh, typ nástrojů pro více rizikové projekty a nebo ať tedy zůstanou jaksi v linii s granty a podobně, ale to sdílení rizik eh, jinak nejde u dlouhodobých projektů. Takže měli bychom dát členským zemím tu možnost a členské země si potom zvolí spolu s městy, spolu s regiony, eh, s jednotlivými aktéry tu úroveň, kterou budou považovat za mm, nejvhodnější a ta opatření, rozsah, velikost eh, projektů, které budou považovat za vhodné. Ať je to, ať je to postup z dola nahoru, každá členská země, ať využije ten svůj kus koláče, eh, to, to ne, mělo by to být na míru. A aby bychom už jednou provždy neslyšeli o žádném blendingu, žádné míchání a blending. Prostě v, v evropských smlouvách jsou určité cíle a ty nástroje v, v rámci EFSI mohou tomu trochu pomáhat, ale tady to míchání, ten blending, to jak si někdy je důležité mít desetiletý rozvoj, třeba v případě vašich projektů. A to prostě potřebuje deset let, no jinak se toho výsledku nedobereme a jsou tam větší rizika. A je tam časová dimenze, diverzita a tak dále. A pokud se budeme všechno snažit mít jednoduché a snadné, tak to prostě nejde. Tak se nedostaneme do situace, kdy bude celá Evropa stejná, protože to nejde. Prostě některé země jsou dál a některé, a, a my prostě na tom pracujeme. A některé to, už to nepotřebují, Nizozemsko nepotřebuje vsi. A, ale když jsme to vymysleli, tak si to taky využijeme. A kapitálové trhy by se bez toho v pohodě obešly. A, ale teď to tu máme a nemáme nutit e, Itálii dělat to samé, protože prostě to je jinak a takže je třeba vidět tu dlouhodobou dimenzi. Vy vy tam máte eh, cíle pro rok 2050, Ježíš, já jsem tak šťastný. To je, to, by, to je krása, když je tam trošku delší ten horizont a ať členské země se k tomu postaví po svém. Jestli chcete nějak reagovat, tak eh, na to, co jsem tady říkal, tak budete vítán. Eh, Děkuji za vaše příspěvky a za tu poslední žádost nebo dotaz. Možná někdo se chopí toho balonu a bude chtít reagovat tedy. Pan Maňka ještě? Ne, omlouvám se ještě další kolega. Děkuji, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Ono, když se podíváte na ty projekty EFSI, tak tam se stává, že některá země si například chce postavit dálnice tak vložila do EFSI 95% prostředků, EFSI přispěl 5%, no a ta dálnice by vznikla i bez těch 5% a ta dálnice by vznikla bez tak, takže ten pákový efekt byl velikost 19, 19 a tím vznikly ty tři ta, Ačka. Těch 19 tisíc zateplených bytů ve Francii, nevím, zda i tento projekt by nebyl býval vznikl bez EFSI. Ono je to i tak nutné a ta návratnost se pak Eh, rychle hm, zúročí, dostaví. Takže proto souhlasím tady s řečníkem, který hovoří o prolínání fondu. Ano, ale my, cho, my jsme při tom omnibusu i navrhli nějaké nosnější řešení a komunikovali jsme i s regionálním výborem. A tam by to mohlo být tak, že ne každý stát dokáže utratit veškeré prostředky z toho kohezního fondu. Zajistěme, ať nepropadnou a využijeme už stávající pravidla, aby byly přesunuty do jiného fondu a ať pak ten členský stát s těmi penězi, jako řekl pan Van Nistelrooy, řekne, co uzná za vhodné, včetně financování v rámci EFSI. Ale ta pravidla musí být jasná, protože pro EFSI 2 ještě pravidla nemáme. Tak ať vzniknou ta pravidla, no a ty peníze se možná opravdu pak i využijí na EFSI ale to FC by mělo mít tu podobu, kterou jsme v úvodu opravdu měli, totiž, že FC to by mělo být věnováno pro investice, která by jinak nevznikla. Nikoli jasné komerční investice, aby se nestávalo, že to též se bude financovat, ať už pomocí FC nebo bez pomoci FC. To není správné, to musíme nějak vyřešit. Aha, a ještě k tomu, pane předsedo, dodám jednu věc. Pan Feder, a já s ním souhlasím, zmiňoval, že když budeme zjednodušovat pravidla, tak aby pak došlo k pouze jednomu auditu. My budeme mít akreditované auditorské organizace v celé Unii a aby tato akreditovaná auditorská unie jednou ten audit provedla, aby už se to nemuselo opakovat. Zároveň ale bychom komisi měli nechat tu možnost, že když budou nějaké pochybnosti, aby mohla dodatečně ten audit uskutečnit. V případě pochybnosti děkuji. Eh, děkuji kolegovi Maňkovi a teď dávám slovo kolegovi Janovi Ol- Janu Olbrichtovi, prosím. Ano, já sdílím názor pana Kometa, že zde jsme si opravdu vyslechli nesmírně zajímavé příspěvky. Není to takové jedno z mnoha slyšení. Tady máme konkrétní záležitosti, kterými opravdu se musíme zabývat, a to v nejbližší době, v nejbližších dnech, měsících, protože musíme probrat novou podobu víceletého finančního rámce i nové prvky politiky soudržnosti. A tady rozhodně jsme si vyslechli určité charakteristiky, kterých se musíme chopit a probrat je. Za prvé, nelze se pohnout kupředu, pokud nebude důvěra jedním ze základních elementů, jak z pohledu členských států, komise i konečných příjemců. Takže důvěřovat si, zjednodušovat a pak kontrolovat a i to jednoduchým a přehledným způsobem. Ale pokud to nezačne důvěrou, tak jsme ztraceni. V Polsku máme takové vyjádření, možná existuje i v jiných že eh, chceme mít ehm, ten koláč a zároveň se jim nakrmit. Takže chceme i jedno, i druhé zároveň a zároveň ono to nejde. Takže je výkonnostní rozpočtování slogan, anebo je to konkrétní eh, projekt. Pokud je to slogan, tak dobrá, ale pokud to je konkrétní návrh, tak spadáme do pasti. Stejně jako to právě pak řekl Lambert souhlasíme se synergií, s komplementaritou, s integrovaným přístupem, ale to pak musí ve skutečnosti i nastat. Jsme proti tomu, čemu se říká blending, protože když všechno se vším namícháme, tak nám z toho bude špatně. Ono pak lidé jsou zodpovědní různým generálním ředitelstvím, všichni kontrolují toho jednoho chudáka a vše se týká všech. Takže když probíráme nyní omnibus, tak nejde o to, že bychom si nepřáli te, tu souvstažnost FC, ale ten omnibus byl připraven konkrétně, aby vše už na konci tohoto výhledu bylo zjednodušeno. To není pro nějakou zářnou budoucnost. To musí nastat nyní. A pokud to nastává nyní, tak musíme mít konkrétní představu vztahu vzájemného mezi FC a ESIF, protože ty projekty už jedou je nás tady málo v této místnosti, ale když si vyslechnete další představitele komise, nemám na mysli regio, ale jiných DG, tak oni mají jasný cíl. Odebrat finanční prostředky z koheze. Ono to může být vyjádřeno různě, ale takto oni k tomu přistupují, protože to je takový dobrý zdroj peněz a oni nejsou využívány, tak proč ne? Proč si je nevzít a strčit je do EFSI? Ale s tím to EFSI stvořeno nebylo. Komplementárnost, doplňkovost je jedna věc, ten one-stop shop je další věc, to jednotné konstantní místo, ano. Ta, pak tam ten člověk přijde a řekne, mám takový projekt na mysli, odkud si můžu načerpat, které prostředky a jak. Ale teď se stále ještě uvažuje odvětvově. Takže to nikam nevede. Takže to, co si můžeme z této debaty pro sebe vzít, je zjednodušme systém, ale začněme tou důvěrou. Důvěrou partnerům. Pokud si nebudeme věřit, tak to zjednodušení v praxi nenastane. A blendingu říkáme ne, komplementárnosti či doplňkovosti říkáme ano takhle se nad tím musíme vážně zamyslet. A odpověď na otázku FC: ano, ať je to doplňkové, ale ať jedna politika neníčí zároveň druhou. A ještě na závěr. Není náhodou, že už dva roky pracujeme na systému politiky soudržnosti. Na začátku k tomu přibyl EFSI. A systém byl v podstatě už hotov. Lambert byl zpravodajem k, to, v to, k tomu zjevení novému eh, té koheze a najednou se hovoří o úplně novém nástroji, který k tomu systému přibyl. Takže otázka, jak to bude spolu fungovat? No odpověď už známe, že to nemůže pokračovat jako bez ESI, ale stále ještě máme od doby od roku 2017 do roku 2020 a musíme všem jasně vysvětlit, jak to v praxi bude fungovat a nepohrávat si s tím politicky. Takže je to pro nás plodná věc. Teď ji musíme přetavit na konkrétní analýzy a už ji odideologizovat. Děkuji. Eh, merci. Děkuji všem kolegům, kteří se dostatečně obšírně vyjádřili. Nejsou žádné další otázky, takže nyní dám tedy členům expertního panelu příležitost, aby reagovali na jednotlivé příspěvky. Možná začnu v opačném pořadí, protože si myslím, že většina otázek patří tedy na komisi, takže začnu jaksi v opačném pořadí. Uh, takže pokud chcete tedy ještě něco ostatní říct, tak teď je ten moment, jinak dám slovo panu Nunězi Ferrerovi. Nebo pane Votry, chcete ještě vy něco říci? Votr, Votren, já se jmenuji tady Votry, nikoli Votren, upřesňuje řečník. Takže skutečně hovoříme zde o projekty pro podniky. Vidíme, že podnikatelé, nositelé projektů někdy mají obtíže, aby kontaktovali toho správného člověka, když chtějí získat peníze z Evropské unie když máme investiční fond, tady říkáme, ano, tady máme prostředky přímo, tedy, které se mohou investovat, tak to jak si mění tu situaci. Potom já neznám úplně všechno propojení jednotlivých těch finančních prostředků Evropské unie, takže tolik asi moje připomínka k této věci. Děkuji, pane Patry. A nyní dávám slovo panu Nunezovi Ferrerovi. Já mám jenom pár drobných poznámek. Za prvé je naprosto klíčové eh, zamezit tomu zjednodušování pro zkomplikování je nejvyšší čas to zjednodušit, protože dvě třetiny chybovosti, která je interpretována mimo úsvětní dvůr. Dvě třetiny jsou způsobeny chybami, způsobami, způsobenými chybnou interpretací pravidel a ne špatnou vůlí. Čast, ty pravidla se často mění nebo jsou odlišné od původních pravidel a to je velice na škodu. Další věc, na kterou chci upozornit. Já pracuji na výzkumném projektu, Četl jsem zprávu účetního dvora o Horizontu 2020 a tam píšou, že některé eh, instituce nemohou skutečně zkontrolovat míru eh, člověko lidí na daném projektu a účetní dvůr, jak je vidět, nikdy nepracoval na výzkumném projektu. Eh, prostě Eh, některé eh, ty tabulky například tam nemají kolonku pro víkendy a podobně. Takže já si myslím, že pokud máte nějaký cíl, nějaký výsledný cíl toho projektu, tak se má zkontrolovat, jestli ten cíl byl dosažen, protože my si konkurujeme především v ceně. Vy mm, děláte návrh a první konkurence je na, na té, počívá v té ceně. A jak jsem využil svůj pracovní čas, to není váš problém. Jako buď ten cíl byl nebo nebyl dosažen, a nebo je cílem vyplňovat tabulky, a nebo, nebo vytvořit inovační projekt. Jestliže je to inovační projekt, tak je tam prostě určité riziko a nejistota nejistota. A někdo se zabývá tím, jestli jsme zaškrtali, jestli jsme vyplnili ty člověko lidi, eh, člověkodny. Eh, ale eh, auditor, audit nemá nic společného vlastně s tím podstatné je, jestli jak si zamýšlený cíl byl dosažen nebo nebyl. Nebyl, nezaplatíme. Byl, zaplatíme a nedělat z toho noční můru, kdy účetní dvůr říká, že si musíte lépe zkontrolovat člověkodny. dny a to je ten problém, kdy vytváříte vlastně fikci pro fikční lidi, fikční tabulky zaškrtané a to jsou prostě ty věci, to je jeden příklad z mnoha. No a pak jsou samozřejmě ještě chyby, eh, eh, míra chybovosti eh, a někteří výzkumníci, kteří něco vymysleli, tak si nevyplnili prostě prezenční tabulku. Já mám taky pár poznámek. Trošku se po této diskuzi ve světě FC ztrácím a musím připustit, že eh, vlastně ani nám ten cíl není zcela jasný. Co se týče té primární, těch primárních cílů, tak nej, jde o, o výsledky v terénu. A my bychom si představovali, že by bylo dobré udělat hodnocení první vlny EFSI detailně a potom na základ na, na to reagovat a, a posoudit, jestli je vhodné pokračovat tímto způsobem. Je to taky otázka jiných nástrojů, nejenom EFSI, protože pravidelná otázka, která se klade před vytvářením rámce, je proč tolik nástrojů s tolika různými pravidly a nástroji, jestliže tyhle nástroje eh, mají jenom omezený počet cílů a když se podíváme na politiku soudržnosti, tak je přebujelá pravidly a ty pravi, ta pravidla a požadavky jsou tematicky podobná svým způsobem že ať už je to iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže, to je původně taky otázka politiky soudržnosti, takže asi by to chtělo nějakou úvahu, jestli zjednodušení neznamená také snížení počtu iniciativ aby byly jasné zdroje, třeba i velké ty politiky. Ono to souvisí také s definicí synergií v pokynech, protože definice říká, že pokud projekt neuspěje, tak pojďme jej eh, financovat z EFSI. To není synergie, to je jenom podpora dobrých projektů. Synergie to znamená vzít peníze z té části a z té části a to zkombinovat, protože je to citlivé, eh, ať jsou to investice soft nebo hard. A, eh, takže to není definice synergie. A když hovoříme o tom, co je synergie a co je komplementarita, a, a, a jakmile nemáme ty definice, tak jsme trošku ztracení. Politika soudržnosti podle našeho názoru přináší výsledky, ono to není vidět hned, protože ten pokrok je postupný, ale je to proto, že ty požadavky a ta složitost v některých oblastech je taková, že bychom měli zhodnotit a zjednodušit, jak jsem to říkal v tom svém vystoupení. Ono je to, to je nejviditelnější politika, kde když hovoříme o občanech, tak o té jsou nejlépe informováni a, a to je klíčové zjednodušit, zredukovat nástroje, soustředit se, skutečně striktně se soustředit na výsledky a tak dále. Co se týče chybovosti, když vidíte chyby v politice soudržnosti a porovnáte je s objemem alokací, tak ono to zase není tolik. A chyba neznamená podvod a v některých chyb se můžeme poučit a je to vždycky zase a znovu způsobeno příliš složitým a příliš obrovským systémem, ve kterém se lidé ztrácí, ztrácí se v těch ustanoveních, abyste je pochopili, potřebujete vysvětlení a, a, a musí, do toho zasahuje tolik lidí, že pak eh, to vede ke spoustě nedorozumění. Děkuji. Oui, uh... Ano, a na závěr ještě dávám slovo panu Fan Breskovi za komisi. Eh, Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych se rád vrátil k tomu, co řekl pan Fernandez a k jeho otázkám a námětům. V těch dohodách o partnerství členské státy dávají najevo, že využijí v rámci těch strukturálních fondů i finanční nástroje. Takže máme 24 členských států a ty počítají se 24 miliardy eur, což je dvakrát více než v minulosti, takže to se ubírá s líbným směrem. Stále ale ještě to znamená, že e, více než 300 milionů eur bude e, formou grantů přidělováno, takže to musíme mít na paměti. Některé jsou e, sdíleným managementem řízeny, některé v rámci daného členského státu, některé ještě jinak, takže to má mnoho podob. S čímž my jsme přišli, já se k tomu musím vrátit, přestože to už bylo zmíněno, u EFSI a kombinování EFSI v tom omnibusu. Ještě jednou, s čím přicházíme? Kombinace v článku 39 která v praxi znamená, že peníze zůstávají v rámci kohezní politiky zachovány nejsou převáděny jinam. Je to kombinace EFSI a ESIF a ta je zcela diskreční. Žádný členský stát není povinen tyto dva eh, zdroje investic kombinovat a ty prostředky jsou stále ještě účtovány, vyúčtovávány v rámci politiky soudržnosti. Proč? A nehledě na to, že FC má trojité Ačko. Já se domnívám, že mnoho členských států a regionů má tolik potřeb, že ta alokace strukturálních fondů je na ně příliš nízká a nepokryje, nevyhoví všem potřebám. A pokud máte možnost skombinovat tyto dva fondy, abyste zvýšili dopad vašich investic, protože v nařízení se počítá s tím, že tam, kde FC a ESIF se zkombinují, musí být ta páka při nejmenším čtyřnásobná. Tedy za každé investované euro musíme mít 4 eura ze soukromých zdrojů. Což znamená, že se nám rozhodně ten dopad, ten efekt zvýší a tam členské státy musí přijít s nějakými zárukami, pokud se do toho chtějí pustit. Nejsou, E, povinny, ale ta návratnost by tam měla být taková. A pak ještě slovíčko k těm méně vyvinutým členským státům vůbec nastavení finančních nástrojů, jejich vznik, diskuse s bankami, to je složitá záležitost a i pro veřejnou zprávu to není snadné. A Evropská investiční banka by měla přispívat svou, svými experty. A tady máte jenom dvě možnosti ta zpráva není schopna to implementovat vůbec, anebo to se do toho musí pustit až z EIB. Takže v tom dalším implementačním období si myslím, že dává smysl, jak k tomu namíchat to EFSI, tak i součinnost s EIB. Ano, z pohledu e, těch politik soudržnosti nejde pouze o tom pomoci EIB, e aby si udržel to trojité Ačko. A teď pravidlo N plus 3. Co s tím a je stále ještě v platnosti. Takže v současném programovacím období s tím nelze pohnout. Když by komise nyní přišla s návrhem, tak členské státy by se s tím asi nesmířili, protože proč by si nyní měli sami svazovat ruce, eh, ono by to bylo pro ně restriktivnější. Takže jediná věc, jak na to by bylo ještě bedlivěji vše monitorovat a tam, kde vidíme potřebu nějaké podpory či administrativních problémů u té implementace, tak podat pomocnou ruku. A jak už jsem se zmínil, v současné době doufáme na základě těch mm, těch eh, statistik týkajících se výběru projektu a výběrových řízení, že se to i tady v Bruselu nakonec projeví a odrazí v tom rozpočtu unijním. Takže my si věříme, za rok 2017 bychom měli být schopni naplnit svá očekávání a jak eh, to rozpočtování opravdu naplní ty cíle a že ta spolupráce s českými státy už bude materiálně na jiné úrovni, ale pravidla asi se změnit nedají a na to další programovací období po roce 2020 to už rozhodně. To N plus 2, N plus 3 bylo podle mě chybou. A teď dvě slovíčka o tom, jak musí být vše poměřováno podle výstupu. Ono se s tím i počítá, že se nějaký systém přesune na systém poměřovaný podle výstupu. Co to znamená v praxi? Že se musíte nejdříve už s předstihem dohodnout cíle, za které tedy chcete zaplatit, na které chcete přispět. Takže peníze dáváte, aby bylo dosaženo něčeho konkrétního. Na druhé straně členské státy, já bych to řekla obezřetně, nejsou nějak nadšené z takového dílu, protože proplácet by se měly náklady, protože tam si jste jisti, že ty peníze dostanete zpátky. Ale co, když toho předem plánovaného výsledku, například úspory energie, nebo ať už je to cokoliv, kde tam jsou i jiné nepředvídatelné činitele, co když toho nedosáhnete? A pak vám to komise neproplatí, takže do budoucna si to nedokážu představit, abychom ve velkém byli schopni se přesunout z proplácení skutečných nákladů na vyplácení částek vůči naplnění určitých cílů či dosažení určitých parametrů. Možná by to šlo u určitých zemí nebo u určitých politik, ale obecně v rámci soudržnosti to nevím. Například stavíte dálnici či cestu tam máte eh, výběrové řízení, tam víte přesně, jaké jsou náklady. A nevím, zda by nějaká země byla ochotná říci, komise mi proplatí určitou částku za kilometr cesty a pokud 100 kilometrů postavím, tak dostanu 100 krát tu částku. Ale s časem se vám ty náklady vymknou z ruky. A co pak s tím? Takže ono je lepší držet se té jistoty, že to, co předložím na účtech, tak mi proplatí. No a e, tam i tak je to doložitelné, protože ten projekt je založen na tendru. Ale jako koncepce je to zajímavé a podíváme se na to, zda jsme schopni to vyvinout dále, zejména ve spolupráci s těmi členskými státy, které by to byly ochotny brát v úvahu, jako nějaký pilotní projekt například. Uvidíme zda získá na popularitě. Ale aby se to stalo univerzálním systémem hrazení mm, financování projektu do budoucna, to pochybuji ta důvěra. Ano, ta nám schází na všech úrovních. E, máme tolik doporučení a e, těch prováděcích předpisů a všeho všude, nikoli pouze proto, že komise fanaticky si chce vymýšlet pravidla. Členské státy mají strach a říkají, prosím, připravte nám, jak pokyny, abychom přesně měli nalinkováno, jak nakládat s tím. Ale na druhé straně ta důvěra tam eroduje. Členské státy nám nedůvěřují, že my jim budeme důvěřovat, no a tím se nám ten kruh uzavírá. Což v praxi znamená, že se to musí promyslet úplně od nuly. Souhlasím rovněž, že se ty fondy překrývají a to nejen EFSI, ESIF, ale Connect Europe s kohezními fondy. Zabýváme se přesně stejnou činností, takže je to nepochopitelné. A teď Fond pro rozvoj venkova a pak to široké pásmo, tam se dá využít i regionálního fondu, Fondu pro rozvoj venkova. Ono tam rozhodně musí dojít nějaké racionalizaci do budoucna nějak to promyslet, aby to bylo více doplňkové a doplňující se vzájemně a zároveň, aby tam ty demarkační linie byly výraznější. Není pochyb, že jediná společná pravidla, případné propojování fůze fondu, jsou dobrý nápad, ale ono se to s nás řekne, než jak se to provede. Totiž, když ještě máte nějakou státní pomoc, tak to musí ještě být E, i v souladu s pravidly pro státní pomoc. Stejný projekt v různých členských státech, tak ono to už pak prochází tím členským státem, nabaluje se na to státní pomoc a pak se to musí verifikovat, zda to vyhovuje pravidlům pomoci daného členského státu. Takže tam vzniká bizarní situace. Máte projekt v rámci Horizontu 2020 a nestačí tam dost peněz, aby byl proplacen. A my si to chceme převést a pro ty eh, eh, odběratele těch peněz eh, těm by to mohlo být jedno, ale když se to stane plně státně, pak už financuje nikoli z Evropy, tak se to musí všechno znovu prověřit, zda to vyhovuje pravidlům pro státní pomoc. A tak se na to musíme podívat ono je to povinnost v rámci smluv, tak to s tím nakládat. Je vůbec možné vytvořit eh, společné pole, kde by se dokázali pohybovat jako rovní i ti, kteří čerpají se státní pomoci, i ti s unijní komunitární pomoci, zatím nevím. A pak ještě komise těmi změnami nebude schopna projít sama. Už to bylo zmíněno. U celé řady záležitostí spoleháme na Evropský parlament, spoleháme rovněž na to, že účetní dvůr nám pomůže. Teď fungujeme s pomocí principu jediného auditu. Od začátku tohoto roku by se měl účetní dvůr spoléhat na absolutorium, tedy eh, Unijní eh, rozpočet by měl být eh, zkoumán, měl by mu být uděleno absolutorium a my zase spoleháme tedy eh, a to se odvíjí od absolutoria v rámci členských států. Zároveň spoleháme na chybovost. Chybovost může být měřena, pokud provádíte audit i u operací, u úkonu, u provozu, protože tam zjistíte, zda ten systém selhává nebo funguje. Ale když nyní hovoříme o zjednodušování a chceme se zbavit těch různých úroveň kontroly, zatím máme tři takové úrovně. Auditujeme tedy státní auditní úřady a pracoviště si auditují to, co se děje v členském státě, pak my auditujeme je a pak jsou rizika a problémy a pak se auditují určitá rizika o investic. A teď si řekněme, jedné z nich se zbavíme. Například nebudeme auditovat operace, soustředíme se na systémy a rizika. Tak už nepropočítáme tu chybovost. A pak ještě jednou se musíme zeptat, zda účetní dvůr a dokonce i výbor pro rozpočtovou kontrolu parlamentu by se dokázal smířit se situací, kde na e, každoročním základě či průběžně vám už nebudeme schopni říci, jak se utváří chybovost v různých oblastech soudržnosti. Takže co se tím snažím říci? I když komise by měla uvažovat o změnách, tak bychom to museli provádět pouze s podporou jak účetního dvora, tak i této sněmovny Evropského parlamentu, no a samozřejmě je bez zesporu, že i členských států. Takže je to záležitost nás všech. Eh, Děkuji. Nyní se tedy dostává, chylíme ke konci tohoto veřejného slyšení a dám ještě slovo našemu zpravodaji panu Fernandezovi, na, aby učinil závěr a chtěl bych, já bych chtěl poděkovat našemu předsedovi, předsedajícímu, poděkovat sekretariátu a všem těm, kteří pomohli zorganizovat toto slyšení a samozřejmě velice bych rád poděkoval expertům. Byla to velmi zajímavá debata ukazuje, že potřebujeme vést tuto debatu. Všichni máme pochybnosti, snažíme se dělat, co můžeme. Doufám, že komise alespoň důvěřuje parlamentu Parlament také musí důvěřovat komisi. Bylo by také potřeba, aby členské státy, aby tedy měli důvěru v vzájemně v sebe a my, abychom měli důvěru v ně. Prožíváme velmi významný okamžik, kdy se diskutuje o následujícím období projektu FC2. Budeme hlasovat o tomto rozšíření. Začínáme hovořit o následujícím víceletém finančním rámci. Doufám, že se nám podaří zjednodušit to. Pokaždé, když řešíme nějakou věc, tak je ten cíl zjednodušení a potom ale někdy dojde právě k tomu zkomplikování věcí. To bylo je velice důležité, abychom pokračovali v této debatě, abychom se pokusili vytěžit z toho nějaké závěry. Já vím, že občané budou potřebovat finance, finanční prostředky na podporu růstu. Evropská unie to potřebuje a důvěra je tedy klíčové slovo v tom všem. Ještě jednou vám všem děkuji. Předseda, děkuji, pane Fernandezi. Nyní mi tedy zbývá ještě jednou poděkovat expertům, kteří za, za jejich příspěvky a za celou tu debatu. Také bych chtěl poděkovat kolegům, kteří se účastnili až do konce této velmi zajímavé eh, schůze. Nejsem si jistý, že se nám dnes podařilo najít odpovědi a v každém případě jsem si ale jistý, že jsme položili dobré otázky a že bude potřeba nadále je řešit a dosáhnout řešení, které se podaří, které se eh, bude snažit obnovit důvěru. Takže naše příští schůze se bude konat 11. května tím nehovořím k expertům, ale ke kolegům. Takže ještě jednou vám všem děkuji. Tímto, nebo ještě někdo se chce vyjádřit, něco říci na závěr? Nikoliv, takže tímto ukončuji schůzi. Oh, okay, okay.